dear colleagues i think i will start the meeting. i, uh, think we have to gradually try to um, establish a tradition of starting at, the hour at the time envisaged uh, not to eh, Dovolte mi, abychom začali s zasedáním, nebudeme ztrácet ehm, cenný čas, který máme. Mm. ráda bych zahájila zasedání, chtěla bych přivítat všechny přítomné, i také naše hosty, kteří jsou mezi námi eh, kvůli dnešnímu plánu máme tedy eh, workshop o důležitých otázkách eh, týkajících se eh, výboru. První bod na našem pořadu jednání je schválení pořadu jednání. Hned bych vás ráda informovala v této souvislosti o tom, že jako obvykle je zasedání přenášeno na webu. K mm, pořad jednání byl ve čtvrtek rozdán a ráda bych navrhla malou změnu k tomuto programu protože dnes také máme eh, zasedání ve dvě koordinátorů a ráda bych vás informovala eh, o doporučení, která byla učiněna ze strany koordinátorů výboru ještě před eh, tímto dnešním setkáním, plus ještě doporučení, která z toho vyplynou dnes, takže bude asi lepší, když obě setkání, obě zprávy ze setkání koordinátorů uděláme v jednom takže bych z toho ráda udělala bod 3 našeho pořadu jednání. Mohli bychom to posunout z dopoledního zasedání na odpolední. A pokud nikdo nemá námitky eh, k navrženému pořadu jednání, to byla jenom malá změna, tak bych eh, vás ráda informoval o tom, že bychom mohli pořad jednání považován takto za schválený. Druhý bod eh, na pořadu jednání je oznámení, které vám dlužím. Ráda bych vás informovala o třech otázkách. Jedna se týká rozpočtu 2015 dvě, dva důležité pozměňovací návrhy tady byly, eh, vztahující se eh, k Evropské občanské iniciativě. Oba z nich O nich se hlasovalo pozitivně během plenárního e, zasedání ve Štrasburku, takže myslím, že toto je pro nás dobrá zpráva, ale ti z vás, kteří také sledují práci rozpočtového výboru, vědí, že jsme před obtížnými vyjednáváními s radou. Zdá se, že e, parlament není připraven vyjednávat o rozpočtu 2015, pokud změny do rozpočtu, eh, pokud nebudou dohodnuty změny rozpočtu 2014, takže ještě je možné, že je před námi mnoho obtížných okamžiků během vyjednávání o rozpočtu. Druhá informace, kterou bych vám ráda předala, Jde o mou účast na zasedání s národními parlamenty v Římě k fiskálnímu balíčku. Dosud AFKO se neúčastnil, ale eh, v kontextu celého fiskálního balíčku a článku 13, eh, který říká, eh, že tento by měl být začleněn do smlouvy do eh, konce roku 2017 eh, se eh, od nás také žádá, abychom během těchto vyjednávání byli přítomni, takže doufám, že to mm, byla jenom jednorázová záležitost, ale že budeme se sledovat celá tato jednání naší účastí. A třetí poznámka se vztahuje k našemu odpolednímu zasedání. Pozvali jsme prvního místopředsedu komise Franz Timmermanse aby se dostali na naše zasedání. Bylo to narychlo a mm, bylo to v rané fázi fungování nové komise, požádali jsme ho, aby mezi nám přišel na chvíli, máme pouze hodinu, kterou můžeme věnovat eh, panu Trimemancovi, ale on souhlasil, že přijde a mm, bude mít s námi první výměnu názoru. Eh, toto pozvání narychlo z naší strany eh, vyplynulo z toho, že konference předsedů se rozhodla, že tady budou otevřená setkání s panem Timemancem, takže došlo jaksi mimo e, tyto tři výbory, včetně e, našeho původně, to totiž e, bylo takto naplánováno a proto naše účast na uh, slyšeních byla více limitována, než by byla uh, bývala, kdyby byly, uh, měli výbory slyšení. Takže bych, byla, bych těm, chtěla, aby od nás co nejdříve slyšel, uh, jaká jsou naše očekávání a doufám proto, že tady budeme mít plnou účast dnes eh, ze strany členů výboru na našem odpoledním zasedání, protože je to také naše příležitost eh, se s ním více podělit o našich očekáváních, eh, která se vztahují k jeho práci a také bych vás ráda informovala o tom, že protože toto setkání bude velmi krátké, tak se budeme muset chovat velmi disciplinovaně a ne víc než tři minuty na otázku budete mít, takže bych byla ráda, kdybyste zohlednili toto pravidlo. Tolik k mým poznámkám. Bod 3 se týkal, tedy bude odpoledne a teď přejdeme k bodu 5. Dalšímu bodu na pořadu jednání a to je vždycky mám ráda, že mě tady našeptávají, co mám říct, ale eh, takto. Teď, se, teď přejdeme k našemu workshopu. Myslím si, že je to velmi důležitý workshop, e, co se týče jeho celého potenciálu a významu pro naši práci. Ten, v tomto workshopu jde o výzvy, o oblasti, které eh, se vztahují k našim pravomocím eh, v následujících letech. Jak víte, tak eh, evropské volby Ehm, přišly z mnoha podněty ehm, pro další přemýšlení o demokratické legitimitě a také účinnosti současného institucionálního složení. A naší povinností je eh, sledovat, jak eh, fungují samé instituce, ale také eh, jak ehm, vypadají i vztahy mezi institucemi a jak přispívají k tomu, jak Evropa plní přísliby. To znamená, tento workshop je něco jako eh, taková externí expertíza v těchto oblastech a jsem velmi vděčná. Všichni jsme eh, vděční politickému eh, sekci nebo oddělení, že to zvládli během tak rychlé doby a že zvládli v této krátkosti času připravit tento workshop. Těším se na to, co uslyšíme a na dobré diskuse a doufám, že tady vzniknou i z kontakty s odborníky v kontextu naší budoucí práce. Budou tady čtyři velká témata, které jsou diskutovat, asi jste viděli program, takže nepůjdu teď do dalších detailů a mm, chci, abychom začali co nejrychleji. E, náš první panel se týká interinstitucionálních vztahů a je to panel, který zahájí profesor Ibre Brentoncini, který e, je, e, komisi je ředitelem od DOP Eh, institutu Jacques Delora a doufáme, že uslyšíme už prezentaci o nové eh, komisi, o novém internacionálním eh, politickém mm, aranžmá a také o výzvách, před kterými stojíme jako evropské instituce. A mm, tímto bych chtěla předat slovo panu Betončněmi. Thank you, madam. Děkuji vám, paní předsedkyně, a ještě bych si dovolila připomenout, že nemáte tolik času, kolik jste si možná přál, pokud to zvládnete za 15 minut. Výborně, tak to pro mě je motivace, abych přešel do francouzštiny. Budu tedy hovořit asi rychleji, pravděpodobně. Uh, já bych vás, eh, vám chtěl nejprve poděkovat, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, za příležitost vyměnit si s vámi názory o institucionálních a ústavních výzvách pro Evropskou unii v tomto novém funkčním období. Eh, zvlášť si vážím, že mám příležitost vám poskytnout také pracovní dokument k této výměně názoru a pohledu, kde jsem se snažil ještě doladit příspěvek, který bych vám rád přednesl a který bude pro vás také eh, možností dále přemýšlet. Je to výsledkem eh, naší organizace, našeho think tanku, který připravil takovouto studii. Eh, zaměřujeme se na Evropskou komisi v novém politickém a institucionálním rámci. A já se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 skutečnost, že vycházíme z Lisabonské smlouvy, zatímco politický rámec byl definován výsledky voleb do Evropského parlamentu 2014, ale zároveň si k tomu musíme uvědomit, že Evropská komise eh, je výsledkem spolupráce institucí, má tedy dvojí důvěru, jak tedy důvěru členských států, tak také samozřejmě Evropského parlamentu. Tím ukazuje, dvojí legitimitu, tedy odráží vůli občanů, vůli eh, členských států a také Evropského parlamentu a eh, když výjdeme eh, z této úvahy musíme si uvědomit, o co obecně jde. Jednak složení komise, Junkrova komise, jak byla sestavována, dále budu hovořit o tom, jak bude fungovat a za třetí eh, pohovořím i o tom, co můžeme očekávat, jaké kroky tato komise eh, učiní eh, během pěti let. Eh, svého fungování. Já již mám odpověď i na ten poslední bod a možná ten, tu odpověď nám nabídne také místo předseda Týmrmans, který odpoledne přijde k prvnímu eh, aspektu. Rád bych se pokusil zhodnotit úlohu komise v tomto novém politickém a institucionálním rámci. Já bych eh, k tomu řekl asi tolik tváří v tvář novému složení komise, které dobře odráží rovnováhu na úrovni politické a institucionální v Evropské unii. Zmínil bych však také několik niancí, několik drobných aspektů. Junkrova komise ehm, samozřejmě je e, složena z 28 zástupců 28 členských států rovnováha, kterou se podařilo mezi členskými státy nalézt, ukazuje řešení, které je uspokojivé a samozřejmě to vše je zakotveno v legislativě. Máme komisaře pro jednotlivé oblasti, tak jak tomu bylo dříve, ale musím říci také jednu věc vzhledem k tomu, že sídlíme ve Francii, že komise zůstává e, takovou komisí, e, kdy velké e, země již nemají dva komisaře, ale mají jenom jednoho což samozřejmě určitá nerovnost ve srovnání s menšími státy a podle mého názoru toto zůstává problematické z hlediska legitimity kolegia. 18 eh, komisařů, eh, de facto 19 ze zemí eurozóny, musíme si uvědomit, že máme podstatnou část eh, komisařů, kteří nezastupují země eurozóny. Tady ještě vyvstává několik otázek. A ještě další aspekt, který je zásadní je stranická příslušnost komisařů ehm, Junkrovy komise. Ehm, Jean-Claude Juncker zvolil inovativní proces, je to také výsledek volby tzv. špicenkandidáten, ehm, vedoucích kandidátů, to je už něco, co se projevovalo během eh, voleb do Evropského parlamentu. Ta eh, diskuse se samozřejmě v průběhu času také zpřesňovala. A když se podíváme na složení kolegy a komisařů, tak je eh, situace trošku méně jasná z hlediska kvantitativního. Když se podíváme například na výsledky, evropských voleb na straně jedné, ale také eh, pokud se podíváme na radu ministrů, eh, je zřejmé, že máme tedy eh, jasně stanovené vedoucí postavení. Já se k tomu ještě ale vrátím. Pokud jde o složení Junkrovy komise, kvantitativně máme 20 komisařů z 28, kteří mají afiliaci EPP, k Evropské straně lidové, jeden z KR, 8 komisařů eh, přísluší eh, k, eh, ke skupině SD oproti Barozově komis, komisi, kde to, ta čísla byla trošku jiná. Dnes již na základě procesu vedeného špicn kandidáty máme tedy více stranické rozdělení eh, komisařů a eh, to je, bude zajímavé sledovat oproti složení rady ministrů, které je spí, více vyvážené. Bude také zajímavé sledovat, jak se bude situace dále vyvíjet, eh, jak bude Jean-Claude Juncker dále realizovat své plány. Máme tady také ještě eh, jeho, ty místo předsedy, které jsou sociálně demokratičtí. Ehm, to znamená, že budou sehrávat ještě důležitější úlohu, než tomu bylo dříve. Ale právě z tohoto kvantitativního pohledu eh, je to samozřejmě něco, co eh, bude vždycky vyvolávat určité otázky z hlediska legitimity. A pak osobní profil. Ehm, článek 17.3, který ehm, se týká nezávislosti a zaangažovanosti ehm, členů Evropské komise, musíme ještě zdůraznit, že platí pakt ne agrese mezi jednotlivými eh, eh, stranami podle článku 17.3 eh, by toto mělo platit, ale zároveň nám to dělá trošku starosti, ehm, protože bez ohledu na profil jednotlivých kandidátů, vzhledem k tomu, že mají komisaři také příslušnost k politickým stranám, jsou vlastně nedotknutelní. A to je samozřejmě také důležité. Zcela jistě jde o veřejné poslání a co se pak očekává od poslanců parlamentu s tím, že ti hodnotí profil jednotlivých kandidátů na komisaře. Klademe si také otázku, zda v tomto politickém a kon- ústavním rámci si máme klást otázku, zda tedy eh, se nemělo zajít ještě dál. Eh, nepochybně ano. Já si eh, dovolím citovat několik návrhů, které, osm návrhů, které byly předloženy pro diskusi. Předseda komise, který má ještě vyšší legitimitu, protože byl tím špicen kandidátem, máme tedy si uvědomit a připomenout, že komisaři, kteří jsou e, členové kolegia, e, nejsou e, jmenováni, protože je to rada ministrů, která jmenuje komisaře, a článek 17.7 smlouvy situaci trošku změnil, protože v této logice zašel trošku dál. Předseda komise má právo tedy eh, odvolat komisaře, respektive nahradit ale v každém případě při takovém kroku musí navázat kontakt s Evropským parlamentem a konzultovat eh, To jsou eh, aspekty politické, ale také představují eh, ústavní prvek, kdy je zároveň důležité respektovat politickou rovnováhu mezi členy komise. Tedy tolik k první skupině připomínek, které jsem chtěl sdělit ke složení Evropské komise. Za druhé bych se chtěl vyjádřit eh, k práci, k dalším krokům, které komise eh, bude moci uskutečnit vůbec po, snížení počtu eh, členů kolegia, tak jak předpokládá Lisabonská smlouva, nenastalo s tím, že zůstává jeden komisař pro každý členský stát a představuje to samozřejmě důležitou reprezentativní dimenzi celé komise. Komise tedy eh, je složena tak, že každý členský stát má jednoho komisaře, to je velice důležitý, citlivý bod pro jednotlivé členské státy ale zároveň komise pracuje jako celek a kolegium komisařů, tedy těch 28 členů, musí spolupracovat a fungovat společně. Z hlediska organizace pan Juncker vytvořil systém, který je víceméně vertikální. Máme Eh, několik eh, místo předsedů, sedm, kteří vlastně eh, specificky pracují každý z nich v každé své oblasti kompetence a toto je velice zajímavé, to je možná nebylo zmíněno dříve. Nic vnitřní nařízení o fungování komise by toto mělo také odrážet. Mělo by být přeformulováno, protože eh, místo předsedové komise mají ještě zvláštní pravomoci oproti komisařům a samozřejmě to platí předsedovi komise. Zaznamenali jsme tedy tento pozitivní vývoj z impulzu Jana Žana Kloda Junkra eh, díky čemuž se také ukazuje eh, soubor politických priorit, které budou realizovány, ale pak se objevuje ještě další velká výzva a hm, to je tedy způsob fungování kolegia komisařů. To má zásadní význam. Co nabízí přidanou hodnotu? Evropské komisi její legitimita, Eh, její postavení vůči radě, vůči parlamentu. Máme 28 členských států, které, z nichž každý vyšle jednoho komisaře s vlastními expertními znalostmi a podobně, eh, expertními znalostmi v dané oblasti, ale zároveň eh, tito komisaři vedou politickou výměnu a taková výměna se může de facto eh, projevit také v hlasování na základě toho, když si uvědomíme, že komise hlasuje na základě eh, prosté většiny, tedy 15 28, Musíme si uvědomit, jak tedy bude kolegium komisařů fungovat, kdy tedy na konci se hlasuje. Jean-Claude Juncker vám také řekl, že eh, akceptuje i postoupení určitých pravomocí místo předsedům. E, zároveň také si uvědomuje, že může třeba prohrát hlasování v kolegiu, protože je, není takový primus inter pares, ale v podstatě je to celá komise, která přijímá rozhodnutí, které vychází z politické eh, rovnováhy. Nejde pouze o rozhodnutí odborně technické. A třetí oblast poznámek, kterou bych chtěl zmínit eh, v souvislosti se složením nové komise, která bude fungovat kolegiálním způsobem, souvisí s tím, že nové kolegium komisařů eh, tedy eh, přinese řadu rozhodnutí, která pak budou určovat i vla- jejich vlastní legitimitu s tím, že se legitimita komise tímto ještě posílí. Ehm, a tady si myslím jsou důležité dva zásadní aspekty. První je strategický rámec, v němž bude Evropská komise jednat postup eh, formou špicenkandidáten eh, je proces stanovení, kdy třeba v samotném Německu vyvolal obrovská jednání, jednání koaliční s tím, že e, tato jednání tam byla poměrně zásadní. Na evropské e, úrovni bychom měli udělat to tež, ale v jiném institucionálním rámci. Co si musíme uvědomit? Zda existuje meziinstitucionální dohoda mezi e, vrcholy trojuhelníka na rozpočtu, protože rozpočet přináší prostředky a klademe si otázku, zda panuje meziinstitucionální schoda na cílech. E, tedy zda se Jean-Claude Juncker shodne třeba s parlamentem e, na roční programu komise. A samozřejmě i Evropská rada definuje vlastní priority a hledáme konvergenci mezi těmito aspekty a samozřejmě i Evropský parlament e, se na tom podílí, protože ten také stanovuje cestovní mapu z hlediska zákonodárného. A samozřejmě musíme to vnímat také trošku pragmaticky, protože na straně jedné, ale stojí za to částečně přístup formalizovat. To je tedy strategický rámec. A ještě poslední poznámka. Iniciativy, které přijala Junkrova komise zatím, jsou vedeny, jak jsem již řekl, to bude také určovat její legitimitu do budoucna a také její efektivitu v práci. A Máme tady také eh, důležitou eh, výzvu vůbec to, jak se vyjádřili voliči ve volbách eh, v letošním roce, když volili do Evropského parlamentu. Jean-Claude Juncker uvedl, že Evropská komise bude jednat při velkém řešení velkých výzeb, ale nikoli tolik v těch problémech drobnějších. To znamená, že z toho plyne určité poučení. A to znamená, že Jean-Claude Juncker, Evropský parlament a také rada eh, berou za důležitou otázku subsidiarity. To bude ta velká výzva. A eh, 80 právních předpisů na vnitrostátní úrovni pochází z Bruselu a uvědomme si, že to také souvisí s povýšeností těch, kteří přinášejí tyto zákony, protože často neodpovídají realitě a jsou kontraproduktivní. A pokud se Junkerově komisi podaří eh, v hospodářské a měnové unii posílit vlastní úlohu posílit evropský dohled, ale současně nabídnout členským státům dostatečnou autonomii v rozhodování. Eh, bude to velmi zásadní, protože tím bude možné ovlivnit také veřejné mínění a z toho poplyne právě to důležité poučení. Uvědomme si, že veškeré rána řízení, vyhlášky a podobně máme řadu základních věcí, které, vy, eh, které unikají parlamentu vůbec pravidlo de minimis, komitologický postup a podobně. To vše eh, bude pro Evropskou komisi důležité a bude to důležité pro Evropskou unii jako celek, který k tomu poučení, ale zároveň je nezbytné eh, jednat obezřetně Evropská komise samozřejmě nemůže udělat eh, všechno sama. Eh, stejně tak to můžeme říct i o Evropské unii jako celku. Proto je ne, však, ale je nezbytné, aby udělala aspoň minimum na, v některých oblastech. A domnívám se, že by bylo užitečné eh, mít v některých aspektech technicko-ekonomický přístup, eh, ale zároveň přístup více politický v jiných oblastech. Možná to bude eh, subjektivní, ale ta subjektivita vychází ze života, ze života politického. A proto si myslím, že eh, tato komise bude do značné míry muset dělat v některých oblastech víc, aby naplnila očekávání občanů Evropy a bude zcela nutné na, v jiných oblastech dělat třeba trošku méně. A myslím si, si, že eh, právě pan Timmermans se hraje velice důležitou úlohu v této oblasti a myslím si, že eh, právě jeho právo na iniciativu v následujících pěti letech bude eh, celý proces definovat. Tolik několik málo úvodních úvah a velice rád budu reagovat v pozdější diskusi. Thank you very much and now we would Děkujeme. A nyní se dostáváme k druhé záležitosti. Zde máme Uwe Petera, Centrální Evropské univerzity z Budapešti, který se bude zabývat radou, Evropskou radou. Pan Buter nedávno hodně, hodně pracoval spolupracoval s radou, s Evropskou radou, publikoval v tomto ohledu. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Je pro mě veliká čest být mezi vámi. V následujících 15 minutách No, budu v podstatě sledovat takovou tu otázku, která podle mého názoru se stala nesmírně pertinentní v kontextu krize a zároveň to eh, rovněž je něco, čím se zabývají výzkumníci v této oblasti. Od konce 90. let vidíme zrůstající roli Evropské rady hm, což neznamená že, ovšem, že hráli centrální roli v minulosti Rada a Evropská rada v tomto celoevropském uspořádání. Ovšem já budu moje prezentaci se právě věnovat tomu a tak to vypadá i do následujících let. Podle mého názoru tento výhled, že opět tyto dvě instituce se začínají jaksi orientovat trošku jiným směrem celé dynamice evropské zprávy a řízení věcí veřejných. Čili já se budu pídit potom, proč proč se vidíme takovou centralizovanější roli Evropského rad, Evropské rady v mnoha oblastech evropských aktivit a zda z toho něco vyplývá, i pokud jde o určitý, určitý rozvoj v radě, například euroskupina, která byla vytvořena, nebo to, že máme permanentní předsednictví, eh, zahraniční rada, která předsedá euroskupině a tak dále. Čili tomuto se budu věnovat, těmto institucionálním prvkům. Takovým východiskem, abychom pochopili tuto narůstající roli mezivládních orgánů. Možná je to takový paradox. Evropská rada, kromě Evropského parlamentu, je možná takovým největším vítězem po maastrického rozvoje v rozhodovacím procesu. Já si myslím, že ta integrace po Maastrichtské smlouvě je strukturována určitým paradoxem integračním. Na jedné straně neustálý závazek k další integraci, k další integraci, což znamená rozšiřování různých těchto evropských aktivit do oblastí, které nebyly v minulosti pokryty a které v podstatě začaly právě po Maastrichtské smlouvě, která spustila tuto lavinu. Všem samozřejmě víme, že členské státy nejsou ochotni přenášet tyto kompetence v oblasti rozhodování z to znamená na ty klasické nadnárodní instituce, jakým je Evropský soud nebo komise. Čili my, analytici, ti, kteří tvoříme politiky, to vnímáme jako dočasné uspořádání. Tak jsme to aspoň vnímali. Ovšem, po Lisabonské smlouvě najednou vidíme, že došlo potvrzení tohoto přístupu, mezivládního přístupu v rámci evropského řízení, že to v podstatě se stává trvalým aspektem, že to musíme mm, vnímat analyticky, prakticky. A Samozřejmě, že se na to podívám i s ohledem na nové aktivity, nové oblasti, nové politické oblasti EU, které byly vytvořeny po, po Maastrichtské smlouvě, například ekonomická rada a řízení, ale je to společná zahraniční a bezpečnostní politika, společná obraná politika, spravedlivost, vnitřní záležitosti, zaměstnanost. Čili v těchto oblastech se to dostává do komunitní oblasti, všem, ke všem těmto politikám se ještě vrátím. Stručně řečeno, myslím si, že je zde určitý následující pohled koordinace politik jakožto alternativa k legislativnímu rozhodovacímu procesu existuje. Měli bychom tomu věnovat pozornost, měli bychom se snažit pochopit následky takového rozhodnutí a takových, takového vývoje, když se podíváme na spíše ne na tu klasickou metodu integrace, ale decentralizovaný přístup. Čili Lisabonská smlouva, smlouva podle mého názoru opravdu je takovým velice například v ekonomické mm, řízení a zprávě vidíme opravdu explicitní využívání této metody a zároveň i ve společné zahraniční a bezpečnostní politice, obrané politice. To vypadá stejně, čili je, je zde více takového mezi mm, vládního přístupu a my se musíme ptát, jaký to bude mít dopad na evropské úrovni. Podle mě jedním z důsledků nebo jedním z problémů této oblasti, <clears throat> jeden z důsledků vyplývá z toho, že zde máme decentralizované řízení a členské státy jsou nejvyššími orgány v oblasti rozhodování u mnoha politik, mnoha oblastí, konsenzus mm, mezi národní úrovní a komisí se stává opravdu zásadním problémem. Čili pokud nebudeme mít takový konsensus, buď, teda buď ho získáme a to je samozřejmě velice často nesmírně křehký konsensus. je to obrovská výzva, viděli jsme to i u Lisabonské agendy, částečně tam ten konsensus byl vytvořen, ovšem implementaci jednotlivých politik poukázá na problematiku celé oblasti, protože ty procesy prostě nevytvořily dostatek, řekněme, závažnosti nebo politické vůle v různých oblastech. Viděli jsme zde především v ekonomické zprávě krizovou situaci, kde jsme viděli, že ta rozhodnutí můžou mít nedozírné následky na domácí politiky, <clears throat> pokud tento proces koncenzuální, je úspěšný. Nebo například v zahraniční politice jsme viděli podobné výzvy. To neznamená vždycky, že tento proces koncenzu je úspěšný, ovšem čím dál tím více v posledních 25 letech vidíme, že to úsilí investic, investovat do tvorby koncenzu je obrovské. A dalším fenoménem tohoto rozvoje nebo vůbec tvorby politik, implementace, že nejsou delegována například prostřednictví komise a tak dále, že je to skutečně kolektivní proces, který zahrnuje mnoho hráčů, komise, členských států, které hrají centrální roli. No, následek určitá centralita vlád na národní úrovni, které se musí zavazovat dosažení různých cílů, politik, musí rovněž reagovat na neschody, na selhání v rámci těchto mezivládních orgánů, což je velice důležité v rámci rozhodovacího procesu v EU. A dokonce i ten šestý balíček, dvou balíček, to, co reaguje na krizovou situaci, tam nedojde k nějaké základní změně, protože komise bohužel nemá nějakou zásadní možnost dohledu v této oblasti. Tak kolektivní eh, zpráva kolektivních eh, rozhodnutí znamená obrovskou výzvu a rovněž to bude mít obrovský dopad na koordinační proces s ohledem na domácí politiky, mnohem větší, než jsme to viděli na konci 90. let, když jsme zahájili ekonomickou zprávu a řízení. Čili to, co zde vidíme, podle mého názoru a můj výzkumný proces se právě zabýval touto problematikou, nejde pouze o nějakou teoretickou záležitost, má to praktické dopady pro design, výstavbu jednotlivých institucí, vidíme zde různé procesy takzvaného inženýringu, kde jsme se snažili nějakým způsobem to uspůsobit na úrovni rady i Evropské rady. Já se tomu za chviličku ještě budu věnovat. A velice často tyto procesy takzvaného institucionálního engineeringu se snaží dosáhnout dohod mezi těmi nej, vyššími představiteli vlád členských států a komise. To znamená i určitou rekonfiguraci meziinstitucionálních vztahů na evropské úrovni. To znamená, ta tradiční role Evropské komise byla iniciační v oblasti politik, a všem tomu se ještě, tomu se ještě vrátím, jaký to má dopad i na to, jakým způsobem teď funguje Evropský parlament a jak jak to dopadá na celkové složení mezi všemi těmito institucemi. To znamená, tato mezivládnost, tento mezivládní proces, to je něco, co prosazuje rada. Jakým způsobem to můžeme vysvětlit? Nejde pouze o technokratický proces, jde o, skutečně o to, že premiéři a prezidenti členských států se rozhodli jít touto cestou. A podle mého názoru je to propojeno i s tím, že zde máme nové oblasti, například zahraniční politiku, ekonomickou zprávu a řízení. Dále je to oblast sociálních záležitostí, zaměstnanost na konci 90. let, například jsme, nyní vidíme mnoho dopadů koordinace politik, které selhaly na národní úrovni. Čili pokud chcete, aby to bylo úspěšné v oblasti této koordinace politik, musíte akceptovat, že dochází ke změnám na národní úrovni a že to má dopady na vlády, které v, té, v tom období jsou v úřadu a že to má obrovské dopady velice často. Takov, máme zde mnoho jasných příkladů, ovšem když se podíváme na to, jak tyto ekonomické a mm, koordinace rozpočtových politik, ekonomických politik má opravdu obrovský dopad, tak to není pouze dočasný dopad, ale skutečně dlouhodobý dopad. A právě proto zřejmě vládní představitelé se snaží jít spíše tímto směrem. Čili ano, ta intervence na nejvyšší úrovni, to je klíčový prvek pro řešení výzev této oblasti politik. A pokud zde neexistuje nebo není žádný pokrok v této oblasti, jak jsme to viděli v nedávné době, tak to samozřejmě má své následky. A nyní záležitost, která je podle mě opravdu taková jasná, když se podívám na agendu Evropské rady. Já jsem se podíval na jejich agendu, zkoumal jsem to za posledních 20 let, již od Maastrické smlouvy. A vidíme, že vlastně od druhé poloviny 90. let zde je obrovský nárůst takových oblastech, a, a jako jsou zahraniční věci, ekonomická zpráva a řízení, nové aktivity, které představují asi dvě třetiny agendy všech setkání Evropské rady, především ekonomické záležitosti, zahraniční záležitosti, jsou těmi tématy, o kterých se hovoří na každé radě. A čas, který tomu věnuji, hmm, skutečně odpovídá z tak 60%. To znamená pouze tyto dvě témata rovněž je to potvrzeno, i tím, jak často se setkává Evropská rada. Vidíme zde ten nárůst původních tří setkání na sedm setkání. Ovšem, dokonce jsou zde i roky, kde máme až jedenáct setkání. Když například um, probíhalo, probíhala krize, tak velice rychle se museli svolat tyto orgány. A dále mezivládní vztahy. Evropská rada dává čím dál tím více, rozdává úkoly dalším aktérům to podle mého názoru, ano, je takové, ja, takové jasné směry, které uděluje nejenom radě, ale i komisi. A to nejsou pouze nějaké obecné směry či poradenství, ale u jednání u dvou balíčku a šesti balíčku vidíme, že podstatě vlastně tam nedávají žádný prostor pro vlastní interpretaci, pokud jde o politiky v této oblasti, že jsou to skutečně až takové příkazy, čili Evropská rada v oblasti inovace, prohlubování integrace, tam všude hraje centrální roli. S tím jsou pro, s tím je propojen i proces teda toho institucionálního inženýringu, o kterém jsem hovoril. Vidíme, vidíme zde i reformy pracovních metod na úrovni Evropské rady. Tyto reformy směřují k, k zaměření přímých jednání mezi rozhodujícími faktory a subjekty. To asi není úplně nejdůležitější zde v Evropském parlamentu, ovšem v tomto procesu ta neformálnost, to, že, tyto, že je tam určitá důvěrnost, že jsou to otevřené diskuze, které nejsou úplně, řekněme, ne, nevyplynou úplně teda k, k nějakému jasnému závěru a tak dále. No, ale zde vidíme určitý nárůst flexibility v rámci agendy rady ad hoc eh, setkání a zároveň určitý a pravidelná kontrola některých eh, oblastí a dodržování závazku. A poslední věc, Lisabonská smlouva mm, to vlastně přinesla, je to, je to role eh, prezidenta Evropské rady po Lisabonské smlouvě má tento, tato osoba určitou roli institucionálního in, inženýra, který se snaží dosáhnout spíše dohody a ne prosazovat pouze vlastní politiky či agendy. Mám zde několik statistik, pokud je o rozvoj v této oblasti velice stručně, protože vidím, že již nemám čas vidíme, že se to v podstatě odráží na tom, jak funguje rada. Například určité formace rady, které se nám zde vytvořily v poslední době, které právě jdou tímto směrem decentralizovaného řízení. Decentralizovaného řízení především pokud jde o zahraniční věci, a ekonomické věci, sociální záležitosti. Férové by bylo říci, že Euroskupina a Rada pro zahraniční věci jsou v centru pozornosti. Vytváříme i určité posílení některých neformálních pracovních metod a dále je to samozřejmě i permanentní ehm, předsednictví v některých oblastech, dále je to sociální oblast, zaměstnanost, ve které vidíme určité trošku problémy, ovšem nesmíme zapomínat na to, že, že EMSCO. Tato formace rady se zabývá legislativními záležitostmi a je samozřejmě má jinou roli než Euroskupina nebo Rada pro zahraniční věci, které se věnují jiným záležitostem. A nyní závěr prezentace. Jaké jsou výzvy této nové konfigurace pro demokratickou kontrolu? Já si myslím, že ano, výzvy zde jsou. To, co vidíme, to uspořádání nemůžeme, můžeme hovořit o tom, že v podstatě dochází k rekonfiguraci toho přístupu k legitimnosti na evropské úrovni, k ekonomické zprávě. Je zde určitá větší významnost mezi vládních orgánů, což vyžaduje nové, novou reakci, nové nástroje na úrovni Evropského parlamentu a zároveň na roli na úrovni národních parlamentů. To, co je podle mě zajímavé, je, že další evropské, že Evropský parlament by mohl, mohl být považován za orgán, který získal po Maastrichtu obrovské pravomoci, ovšem paradoxně, a to je právě spojeno s tím interinstitucionálním parlamentem, paradoxem je to, že v podstatě všechny tyto pravomoce jsou především v legislativní oblasti a z toho pramení určitý tlak. Myslím si, že Evropský parlament již reagoval na to, vidíme zde mnoho důkazů, vidíme, že to představuje pro vás velikou výzvu, dochází k veřejnému přeskumu těchto nových oblastí, například zde máme výbor pro ekonomické a monetární záležitosti, slyšení, které se věnují této problematice. Čili ano, předsedové těchto orgánů prostě nemohou být osobně odpovědní. To, ta odpovědnost je tam omezená, protože jejich úkolem není zastupovat nějakou konkrétní politickou agendu jakožto jednotlivec. Jsou to představitelé, kteří samozřejmě hovoří na základě určitého kolektivního rozhodnutí. A právě proto tato role veřejného přeskumu Evropského parlamentu je nesmírně důležitá. Je to propojeno s mnoha, s mnoha oblastmi. Ovšem pravomoce Evropského parlamentu jsou v této oblasti omezeny a proto by měly hrát důležitější roli národní parlamenty, podívat se na to, jakým způsobem dohlížejí na své vlastní vlády, jakým způsobem se zapojí do eh, setkání euroskupiny, rady, nebo by se mohli zapojit, tam nás čeká ještě hodně práce. Ovšem tento rozhodovací proces v nových oblastech evropských aktivit v tomto procesu národní parlamenty alespoň v některých oblastech mají možnost sankcí nebo, nebo postižení nebo, nebo poukázání na, na to, že jejich národní vlády nejednají tak, jak by si přáli. Tím bych v podstatě ukončil mou přednášku tím, že jsem pohovořila o tomto problému, který ještě musíme řešit. Tato konfigurace prostě vyžaduje reakci na úrovni Evropského parlamentu, ale i na úrovni národních parlamentů. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A teď bych chtěla přijít Evropskému parlamentu. Um, um, Kostas um, uh, ředitel Institutu College of Europe. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji za pozvání organizátoři tohoto zasedání se mě eh, eh, vrátili, abych napsal, psal francouzsky, abych také hovořil francouzsky, takže tak učiním. Byl jsem požádán tak francouzsky. On m'a demandé de réfléchir Požádali mě, abych se vyjádřil k problematice, která představuje výzvy pro Evropskou unii v oblasti zákonodárství, což samozřejmě je velkou výzvou a já nabídnu tedy několik eh, úvah k tomuto tématu a doufám, že vás bude v tomto smyslu moje vystoupení užitečné. Samozřejmě si uvědomujeme, že je velice obtížné, když zvažujeme strategii pro následujících pět let pro Evropský parlament, musíme zvažovat eh, fakt, že některé imperativy a výzvy si vzájemně protiřečí. Evropský parlament i nadále odráží zmanitost jednotlivých členských států. Za druhé má však mít také institucionální kapacitu, schopnost tedy jednat jako celek a také dodržovat proces racionalizace, který je velice důležitý pro Evropskou unii. Také máme imperativ demokratické eh, výzvy, tedy musí fungovat demokratickým způsobem a to není vždycky kompatibilní s těmi předchozími nároky. Zároveň si musíme uvědomit, že Evropský parlament musí také konstruktivně spolupracovat s ostatními institucemi, zároveň zachovat institucionální kapacitu, eh, kterou má. A nakonec eh, musí eh, také skládat účty Eh, svým voličům a musí zajišťovat zviditelnění svých činností, což si někdy možná protiřečí s předchozími cíly. Na úvod bych zmínil legislativní výzvy. První velká složka představuje trilog, eh, tedy 90 eh, právních předpisů, které se, při, která se přijímají tedy v prv, fázi ehm, to představuje Eh, problém z hlediska srozumitelnosti fungování Evropského parlamentu, vzniká také problém vnitřní legitimity Evropského parlamentu s tím, že eh, někdy rozhodnutí se vrací eh, ze strany několika málo poslanců nebo zaměstnanců. Ta transparentnost není optimální, ačkoliv se proces za posledních deset let výrazně rozvinul. Zároveň by měl mít parlament schopnost strategicky uvažovat v trialozích, například ve spolupráci s komisí, s radou a musíme si uvědomit, že Evropský parlament spolu s dalšími institucemi musí definovat důležité složky, které případně eh, umožní projít celý proces veškerých čtení v plenárním zasedání. A důležitý další aspekt je legislativní iniciativa, tedy eh, Evropský parlament má právo eh, dávat podnět k nové iniciativě. To už je samozřejmě z Maastrichtské smlouvy podle článku 225 a však eh, toto si nezískalo příliš velkou pozornost ze strany komise. Je to možná škoda, že parlament, který může vést tyto legislativní iniciativy, nezískává větší pozornost. A samozřejmě má tedy eh, schopnost iniciovat iniciativu, iniciovat podnět ehm, a samozřejmě takto definuje eh, legislativní směrování. A parlament také musí spolupracovat s občany, protože i iniciativy občanů jsou důležité. Dále důležité je, že komise také vnímá parlament stejně jako občanské iniciativy, ale zároveň je to eh, forma komunikace. Parlament může fungovat také jako zprostředkovatel mezi zákonodárnými iniciativami na straně jedné, ehm, kde ehm, samozřejmě ehm, můžeme zprostředkovávat také mezi těmi, kteří jsou nositeli legislativní iniciativy a zároveň máme tedy kapacitu iniciovat další iniciativy a další důležitý aspekt, který považuji za velmi důležitý, eh, je eh, to, co bude důležité pro novou komisi. Eh, a toto je důležité z hlediska místo předsedy Timmermance, protože zcela nově na evropském měřítku bude taková dis- politická diskontinuita a to je něco, co samozřejmě nutně nemusí odpovídat k iniciativám Barozovy komise. Uvědomme si, že je také možné, Eh, stáhnout některou iniciativu. Evropský parlament musí také se vyhnout situaci, kdy se dostane před hotovou věc. A víme, že řada iniciativ byla také stažena v roce 2016-2017. Uvědomme, že eh, z hlediska eh, dalšího programu se přijelo téměř všechny, byly přijaty téměř všechny texty jako předchozím funkčním období a to v prvním čtení, tedy nebylo možné případně diskutovat eh, k jádru věci. Jak tady eh, také zaznělo eh, od, z úst mých kolegů, předřečníků, musíme si také uvědomit, že Evropský parlament je eh, také uprostřed politické diskuse eh, v rozdělení moci a pravomocí a mm, důležité je, aby tento eh, dialog pokračoval, konkrétně, aby parlament interagoval se sedmi místopředsedy komise eh, s tím, že komise eh, musí také stanovit, kdo odpovídá za kontakt s Evropským parlamentem, který místopředseda případně vede takové kontakty, to si musí vyřešit sama komise. Ale samozřejmě také parlament sám musí eh, této výměně názorů věnovat velkou pozornost, protože to je také něco, co kontroluje legislativní agendu komisy. Samozřejmě tady Evropský parlament má před sebou strategickou volbu zůstane v logice nezávislé instituce, to je zapsáno v jeho genetickém kódu ze, od 70. let, a nebo bude chtít spíše pokrat, podpořit komisi parlamentní většinu a bude si zároveň přát, aby předseda Juncker vždycky před jakýmkoliv legislativním návrhem konzultovat parlament. To znamená, že je důležité, aby si komise tak nějak připravila půdu, prověřila situaci. A dále eh, vztahy s radou. Ty jsou také důležité, jak vysvětlili moji kolegové předřečníci. Důležitý je pracovní vztah s předsedou rady, například s panem Van Rompem toto fungovalo, komunikoval s, pan Van Rompuy s parlamentem poměrně hojně, ale zároveň eh, tady je důležité, že rada nemusí skládat účty parlamentu, eh, ale zároveň funkce komunikace s Evropským parlamentem ze strany rady je velice důležitá, protože právě předseda rady musí také vysvětlit své volby, odůvodnit je, protože to je důležité pro úlohu, kterou má Evropský parlament sehrávat eh, v evropských záležitostech. A třetí oblast kontroly už má více technický aspekt. Týká se to aktu v přenesené pravomoci a postupu ve výborech. Ehm, tady musíme výraznější pozornost věnovat ze strany Evropského parlamentu. Budou zahájena vyjednávání a já jsem přesvědčen, že Evropský parlament musí právě zde věnovat tu největší možnou pozornost. Velice často také vidím, jak se mobilizují poslanci v řadě otázek. Máme už v současné době problémy s aktiv přenesené pravomoci, protože některé z nich se datují ještě od doby před Lisabonskou smlouvou. Je tam řada výjimek a e, zaznamenáváme určitý proces byrokracie právě aktů v přenesené pravomoci e, a to je něco, co vidíme v rukou poslanců. Chybí nám transparentnost, e, jak parlamentu, tak v očích občanské letecké společnosti právě z hlediska prováděcích aktů na straně jedné aktu přenesené pravomoci na straně druhé. Tam se skrývá řada politických machinací. A já si myslím, že je důležité, aby poslanci byli dobře seznámeni s úlohou sekundárních právních předpisů. A myslím si, že eh, by si právě evropští poslanci měli uvědomit význam sekundární legislativy. Eh, a zároveň by měli mít dostatek administrativních prostředků, aby se s tímto seznámili. Je to téma velice technicky odborné a parlament má jasně danou odpovědnost. A myslím si, že by bylo důležité, aby jednotlivé orgány eh, parlamentu znaly věcnou povahu jednotlivých složek a zároveň parlament by měl žádat a volat po výraznější transparentnosti. Zároveň by měl žádat výraznější informovanost i v řadách představitelů občanské společnosti o tom, jak fungují ehm, aktiv přenesené pravomoci, jak funguje postup ve výboru a podobně podobně. A z hlediska organizace vnitřního uspořádání Evropského parlamentu vidím tři důležité aspekty. Jednak racionalizace. Strategická volba, která fungovala v Evropském parlamentu, bylo racionalizovat fungování parlamentu jakožto instituce, nové pravomoci a je důležité je využít co nejefektivněji. Problém je, že tento proces, který se ukázal v mnoha eh, změnách vnitřního nařízení, eh, také než eh, nad rámec přidělování pravomocí uvnitř instituce. To znamená, že nedal příliš mnoho navíc pravomocí předsednictvu parlamentu nebo politickým skupinám, ale spíše poslancům, kteří pak třeba připravují eh, a určují ten vztah musíme si uvědomit, že demokracie by měla fungovat také uvnitř parlamentu, tak aby ten fungoval na, jakožto instituce demokraticky uvnitř a zároveň by neškodilo, aby se posílila demokratická funkce parlamentu uvnitř, protože to také zlepší image parlamentu. A tady se dostávám tedy k veřejnému obrazu parlamentu. Ten je trošku narušený. Ehm, musíme si uvědomit, že z hlediska reprezentativnosti parlamentu víme, že jsou tady také poslanci euroskeptičtí, kteří tému celkovému obrazu příliš nepřispívají. Eh, ale musíme si uvědomit, jako pozitivum, že máme schromáždění, které odráží e, názory společnosti. Není to jednomyslné schromáždění, je to schromáždění, které odráží všechny ty rozdíly, které najdeme v evropské společnosti. Na druhou stranu však máme schromáždění, e, které je vedeno určitými politickými e, skupinami EPP, SD a další. A pak si můžeme klást otázku, zda se tedy parlament pouze nestal jenom takovým orgánem, kde se zapisují členové jednotlivých stran. Uvědomme si, jak fungují jednotlivé výbory, protože právě parlamentní výbory mohou eh, vyřešit dilema mezi těmito dvěma pohledy na parlament. Důležité je, že konsensus vždycky vzniká na základě rozprav, výměn názorů a podobně. A musím říci, že právě v tomto smyslu smyslu výbory Evropského parlamentu výrazně lichotí v imidži parlamentu ve veřejnosti právě ve způsobu rozhodování ve výborech a dále. Studie dopadů, e, ty mají také velký význam. Act již od roku 2005 je velkou součástí práce parlamentu a také další instituce jsou vyzývány k tomu, aby vždycky studie dopadů prováděly. Evropský parlament již připravil strategii v této oblasti v roce 2011, pak v roce 2012 se dále vyvíjela, kde se hodnotí také studie dopadů, případně jsou eh, postupeny kritice a důležité je vždycky hodnotit proveditelnost, finanční náklady a podobně, pak si klademe otázku, jak vlastně tyto studie dopadu provádět, zda tedy třeba 6 týdnů by mělo trvat takové hodnocení a také vedoucí k úpravám. A z politického hlediska si zase musíme dát pozor, aby se nebyrokratizovala funkce parlamentu. Zároveň si myslím, že také studie dopadu ex post by mohly výrazně napomoci protože také v této souvislosti třeba ve spolupráci s e EHSV se ukázalo, jak právě tyto studie dopadů mohou na pomoci celému procesu. Na závěr bych řekl, že parlament se nachází v strategickém bodu obratu z hlediska eh, vztahu s dalšími institucemi, musí stanovit své politické volby, nejenom technické, odborné, eh, stojí před výzvou racionalizovat vlastní práci, to jsou záležitosti, o nich se zcela jistě bude ještě diskutovat a samozřejmě si myslím, že existuje výrazná možnost pokroku z hlediska moci, kterou parlament zastává, vyřešení demokratického deficitu a samozřejmě e, tyto všechny otázky máme před sebou. Důležité je, že tímto bude moci parlament právě využít příležitosti, které se mu naskytají. Děkuji. Děkuji, myslím, že máme asi 40 minut na diskuse a e, chtěla bych požádat nejprve kolegy, e, zase požádat požádám, abyste byli co nejstručnější. Kdybyste prosím mohli konkrétně říci, komu bude ta otázka věnována, tak to bude taky užitečné. Začnu Georgem Eplinem. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já bych rád konkretizoval svoje otázky a pokusím se to vyjádřit vše co nejstručněji. Nejprve bych chtěl vás všechny přivítat a chci vás poděkovat za to, že jste nám eh, předložil tuto velice zajímavou analýzu. Má první otázka eh, vlastně vrací eh, k tomu, co říkal pan Bertoncini. Na samém začátku jste mluvil o legitimitě Ehm, otázky parlamentu a eh, rady, ale trošku mě zaujala skutečnost, že jste nezmínil občany, nezmínil jste jiné aktéry. A zdá se mi, že legitimnost, legitimita eh, celé Evropské unie a celého procesu Evropské unie těžko bude proveditelná bez tohoto. Eh, takže mm, bych rád slyšel, co byste k tomu mohl říci. Druhá, druhý bod, to je taková otázka ze zvědavosti. Mluvil jste o e, tom, že to pro některé, je problém pro některé členské státy, které už e, nemají, nemá komisaře. Mohl byste prosím e, to, k tomu říct něco konkrétněji? Jsem, rád bych to věděl a jsem zvědavý, co jste tím myslel. A třetí bod, zase to vyplývá z toho přímo, co jste říkala, protože jste mluvil o e, nové instituci, o špicn kandidátovi a já myslím, že to opravdu e, představuje dost závažný posun e, v rámci institucionálního řádu Evropské unie. A toto také, když jste, když jste mluvil o pozměňovacím návrhu a článku 77, to dává více pravomocí Eh, uvolňovat komisaře. Zdá se, že obojí toto představuje určitou, určitý eh, omezení pravomocí členských států. A eh, proto bych rád věděl, jestli to vidíte ve světle, stejném světle. A teď mi dovolte říct pár věcí k dalšímu kolegovi. Mluvil jste o konceptu generací, ano, ale nejsem si úplně jist, že Eh, toto je z kvalitativního hlediska něco odlišného a pokud ano, tak jste mě nepřesvědčil. Eh, eh, co, jak to vypadalo od samého začátku integračního procesu. Když eh, na toto myslíte jako na politickou vůli, která nastartovává projekt, tak je pak nedostatek politické vůle, eh, který způsobuje první velké selhání eh, Evropského společenství jako obranného společenství. Když tuto politickou vůli máte tak dlouho, jak budete pokračovat, a proto si chci jen říct, jestli tady něco je kvalitativně odlišného v celé koncepci, které se teď nacházíme. Druhá otázka. Vidíte, instituce e, e, rady, tedy, které jste analyzoval velmi, podal jste velmi zajímavé detaily, jako něco, co vyžaduje určitou stupeň autonomie, co se týče pracovních metod, co se týče jejich společné kultury, chcete-li, e, za předpokladu, že tady jsou permanentní pracovníci a stejně tak jako členové různých vlád, které sem přicházejí. Mám pocit, eh, alespoň jako pozorovatel to mohu říci, ale oni do jisté míry jsou odpojeni od členských států a z tohoto hlediska si myslím, eh, v rámci institucionální teorie si myslím, to může fungovat trošku odlišněji. A potom otázka tedy zní, eh, jaká je legitimita tohoto, jak je to kontrolováno, jak je zajištěna transparentnost a podobně. A konečně otázka na pana Kostu ta eh, otázka ehm, ehm, nejednoznačnosti, to je to, co jste říkal na konci své velice eh, zajímavé prezentace. Eh, chci říct, že s vámi nějak nesouhlasím, ale ehm, já bych řekl, Eh, na základě desetileté zkušenosti, eh, které působím v tomto parlamentu, že vlastně dělící čára, eh, ta mezera, ta vlastně není mezi levicí a pravicí. Ano, tady je linie mezi levou a levicí a pravicí, ale ta dělící čára je mezi pro Evropany a euroskeptiky. A to vytváří velice zvláštní euroinstitucionální dynamiku. Per vás, Pereš? Uh, merci beaucoup. Merci aux trois... Děkuji, děkuji za slovo a ráda bych poděkovala všem třem řečníkům. Myslím si, že je nesmírně důležité mít tuto diskusi na začátku našeho mandátu. Mám několik i tu, eh, dotazů pro Iva Bertoluccio. Vy jste se zmínil o tom, že Evropská unie by měla to opravdu řídit, pokud jde o to autonomii členských států. Aspoň takto telegraficky jsem to pochopila. Prostě pokud ne, prostě pokud tam bude pouze nějaký dohled, tak si myslím, že to nemůže fungovat, protože to bude znamenat opravdu takový negativní pohled, bude to pouze dohled, bude to kontraproduktivní. Já vím, že jste mm, těch, ano, že prostě to stojí hodně příliš Evropy, já tomu rozumím, to s tím souhlasím. Ovšem, je zde samozřejmě určitě rozdíl mezi dohledem a přidanou hodnotou Evropy a je teda zde určitý prostor, který bychom měli využít. Pane Potre, vy jste hovořil o tom, že rozdíl mezi legislativním a nelegislativním je zásadní. A vidíme to v takových oblastech, jako je ekonomická politika nebo hospodářská soutěž. Tam je právě ta obrovsk, ten obrovský problém, protože máme určitý legislativní rámec, máme zde opravdu i určité možnosti, ovšem jak do toho zasahuje Evropský parlament, mohl by zasáhnout Evropský parlament. Já jsem například v předchozím období navrhla to, aby Evropský parlament byl spoluzákonodárcem, aby například, pokud jde o růst, o problémy růstu a tak dále, technické mm, argumenty uváděli, ovšem podle mě šlo spíše o politické záležitosti, pokud bychom měli být takovým mm, nějakým, řekněme, rozhodujícím orgánem. To by mohla být naše role. Dále jste hovořil o vztahu mezi národními parlamenty, Evropským parlamentem, jejich role a tak dále. Myslíte si, že to, co jsme nalezli v rámci článku 13, zda by to stačilo, nebo něco jiného bychom měli ještě uplatnit? Pan Kosta, ano, u trialogu jste byl trošku takový přísný, dobře, proč ne? Dvě úvahy. Otázka času v legislativě a Mm, tam nejde pouze o Evropský parlament. Měli bychom to říci. Měli bychom to říci jasně. Pokud teda musíme, pokud víte, častokrát to je na straně rady, že jsme tlačeni do toho prvního čtení a tak dále. A já samozřejmě chci, aby trialog byl transparentní. Dobře, ovšem my v podstatě s mým kolegou vedeme boj již několik let o transparentnosti rady. Tam bychom měli rovněž přitlačit, protože my jsme spolu zákonodárcem. My můžeme říct si prostě, není zde dostatečná transparentnost, protože to dělá parlament v trialogu a na druhé straně o radě se nezmínit. To, a oni teda si můžou dohadovat něco mezi přáteli někde za zavřenými dveřmi. A to, že komise dělá takové takové ty navety s těmito texty tam a zpátky, tam a zpátky. To ano, to je pravda. Ovšem v podstatě pan Baroso přišel s tím novým prvkem, kterému se říká refit, je to v podstatě nějaká nová pravomoc pro Evropský parlament. Ovšem já opravdu nevím, jak to budeme eh, řešit, to je opravdu ve spolurozhodování nesmírně komplikované. Já opravdu si nedvedu představit, jakým způsobem to rozmotáme. A ani jeden z řečníků se nezmínil o jedné věci, kterou já považuji za jednu ze základních věcí, v Evropském parlamentu, co dělá Evropská rada. Kromě teda legislativních záležitostí Lisabon zhoršil celou tuto situaci a Evropský parlament se špatně připravil na lisbonizaci pravomocí. Viděli jsme v předchozím období to byl například víceletý finanční rámec, samotná čísla a poté i legislativa. A na, vidíme, že na poslední radě se to ještě zdůraznilo, například otázka klimatu. Rada údajně, ano, bude se tomu věnovat, ovšem, co, co to znamená v oblasti spolurozhodování. Co bychom teda my mohli udělat? Co bychom mohli? Jak bychom to mohli modifikovat, aby my jsme prostě nebyli nějakým posledním kolem uvozu v rámci nějakého spolurozhodování, o kterém se rozhodne pouze rada, bez konzultačního procesu, bez v podstatě nějakých jasně vymezených cílů v oblasti legislativy. Děkuji. Děkuji, Roman Dobrý den. Děkuji. Rád bych se zeptal řečníků eh, na dva problémy, které a sice nedostatek eh, legislativní iniciativy na straně parlamentu. A chci vidět, jestli jste eh, se také dívali na statistiky z minulého desetiletí sice statistiky toho, jak eh, eh, si eh, komise počínala s iniciativami parlamentu, protože se pokoušíme překonat nějaké mezery legislativní s naší zprávou, ale nepodařilo se nám, nemáme informální iniciativní právo. Ehm, co udělá komise s těmito zprávami? Nebylo by možná důležité abychom eh, legislativní iniciativy propojili s trošku větší, větší důrazností nebo naplnili je větším aktivitou. Eh, jak to se k tomu staví komise? A potom ještě něco k příslibu, který dal pan Juncker. Myšlenka mm, toho eh, dosáhnout konsensu s parlamentem na základě takové iniciativy, mohli bychom toho docílit nebo formalizovat to mm, nějakým způsobem? Přeci nejsme běžným, jen takovým parlamentem. Tady máme Tady nemáme politickou většinu, která by stála za nějakou vládou. Formálně tomu tak není britské praxi, možná trošku to tak je, e, více či méně, e, existují některé frakce, které, řekněme, mohou podpořit evropské síly Evropské unie. A není to nutně dáno ideologickou blízkosti eh, eh, k těmto silám, ale v eh, tomto parlamentu určitě existuje pro evropské hnutí, které by si přálo, aby se Unie dostala ku předu, aby institucionalizace Evropy se také posunula ku předu. Otázka je, jakým způsobem můžeme koncensu Eh, konsens trošku formalizovat. Konsens mezi eh, panem Junckerem a eh, předsedy nejdůležitějších frakcí, jejich politickými cíly, ty cíle, které se mají uskutečnit v tomto legislativním období. Ano, děkuji. Ehm, děkuji, Danuto. Já jsem to, to co říkal pan Vatočin, neslyšel, protože jsem příliš pozdě bohužel dorazil z Berlína. Měl bych dotaz na pana Putu. Ehm, ano, Evropská rada je skutečně eh, jakýmsi kryptickou, kryptickou bytostí. Já si velice dobře pamatuji na konvent Pervanš, kde dvě třetiny konventu byly proti tomu, aby Evropská rada eh, se stala institucí. A Giscard eh, d'Estaing ten byl proti většině, většině konventu a prosadil se. A my jsme tenkrát už tušili, že to může vést k problému, že eh, dojde k posunu moci od komunitárních institucí směrem intergovernmentálním institucím nebo směrem k radě. A důkaz tady máme. Pervanš eh, se zmiňovala o samitu eh, v říjnu. Eh, ono prostě není přijatelné, aby dokonce v případě procentuálních čísel se rada vyhradí právo ještě jednou intervenovat, jestliže zákonodárce později mm, učiní jiné rozhodnutí a možná nastane okamžik, kdy i před soudním dvorem budeme se stavět proti těmto opatřením Evropské rady. Otázka na pana Puto ten nárůst moci eh, Evropské radě, eh, je, to, je, toho příčinou slabina smlouvy eh, a nebo komise? Protože komise má monopol na iniciativy a my máme ten dojem, že v ekonomické krizi tuto smlouvu dostatečně nevyčerpává, nevyužívá. Článek 126 poskytuje celou řadu možností a komise Barozy nebyla spíše pasivnější a mm, čekala spíše na šéfy vlád takže jsme teď odsouzeni stále více k tomu, že budeme, budeme moc Evropské radě a nebo můžeme omezit tyto unijní metody a můžeme znovu posílit komunitární metodu tím, že nová komise bude odvádět svou práci a e, bude plnit to, co je ve smlouvě. E, Oliver Costa řekl pár zajímavých věcí k parlamentu. Eh, nepochopil jsem úplně to, proč článek 225, eh, tedy naše nepřímé iniciativní právo, proč ho nemůžeme dobře využívat. Alespoň tak jsem pochopil to, co říkal. To je nástroj, který, kde možná bychom měli ještě něco intenzivněji udělat, třeba u témat občanských, eh, která mají být správně pochopena tam, kde se musíme chopit iniciativy a nečekat na to, až přijde komise a eh, provede všechny konzultace a přijde sama za námi s návrhem. Jeden poznatek, který jste zmínil vy, ten to je pravda. Práce tady parlamentu leží na několika ramenech. Eh, a hodně práce je právě na eh, bedrech několika málo eh, lidí. A máme tady instituci zpravodajů. A zpravodajové a zpravodajky, to jsou mocné postavy. A proto bychom měli přemýšlet o tom, jestli to takhle zůstane na věčnost. Protože protože je to politické vykonávání moci, když je člověk s pravodajem a v národních parlamentech něco takového neexistuje. Tam se to spíše rozloží eh, na jednotlivé pracovní skupiny frakcí, na frakce samotné. A proto bychom měli o tomto popřemýšlet. Nevím, jestli k tomu něco máte. Děkuji. Děkuji. Barbara Spinelli. Děkuji. Děkuji za eh, velice zajímavé přednášky. Raději odpovím francouzsky, protože se tady především obrací na pana Vertončina. Protože Olivier Costa rovněž hovořil francouzsky, pokud jde o centralitu členských států, čili centralizovaný přístup. nemů můžeme dělat nějaká rozhodnutí mimo tuto národní úroveň. Ráda bych se zeptala, zda to není trošku takové fiktivní toto říkat, protože to, co vidíme ve skutečnosti na radě, na Evropské radě, na jednotlivých sektorových radách, je určitý centralizovaný přístup některých států a určitá periferizace jiných států. Čili ten návrat k mezivládnímu přístupu je v realitě určitý návrat k nebo určité riziko toho, že se Evropa vrací k, určitý, k určité pozici síly nebo rozdělení síly. Čili proto asi ne, nás nepřekvapí, že hovoříme o správě a řízení a krizové situace a ne o, řekněme, zvládnutí krize. A pokud jde o špičkové kandidáty a koalice, myslím, že se o tom zmínil i pan Bertoncini a pan Pueter, že tady nejsou nějaké koalice, pokud jde o jednotlivé politiky Ráda bych se zeptala, jak vnímáte tato vyjednávání koaličního charakteru, zda je to mezi jednotlivými politickými sílami nebo mezi vládami, mezi teda vítězy, vlá, vítězy voleb, které demokratické metody se využívají v rámci těchto politických stran které vlastně nejsou skutečnými evropskými politickými stranami. A, a pokud jde o tu otázku toho, jak by to vypadalo, kdyby Evropa neexistovala, to znamená teda žádná Evropa nebo příliš Evropy, institucionální dohody by snad mohly v tomto ohledu prospět. Ovšem, kdo přijde s takovou iniciativou, která instituce? Evro, teda parlament sám, nebo ale hovoříme i o trialogu, to je podle mě trošku takové divné dialog, to je mezi, jako kdyby dialog byl pouze mezi dvěma subjekty, to ovšem může být mezi třema, etymologie tohoto slova prostě nevylučuje to, že by tam byly tři, nebo měl by tam být ten čtvrtý prvek, občan, pro posílení parlamentu by nám pomohl článek 11 a zároveň občanská iniciativa. A ještě pan Olivier Costa k té politické dohodě která vládne v Evropském parlamentu. Teda něco, co já vidím například na plenárce. Ano, to je velice zajímavé, to, co říkáte, že v komisi je pluralita hlasů, zatímco na plenárce, na plenárce, nebo teda ve výborech je to Eh, pluralita a najednou prostě jsou tam určitě majoritní hlasy na plenárce, čili do jaké míry to odráží tu pluralitu, která existuje v současné době v Evropské unii mezi našimi občany a jakým způsobem bychom mohli eh, opravdu se dostat z tohoto začarovaného kruhu takového až nepříjemného, který často vidíme na plenárce. Děkuji. Merci, eh, madame la Děkuji za slovo, paní předsedající. Já rovněž, že si dovolíte, bych se vrátila ke dvěma předřečníkům gotá se nové role Evropské komise a dále teda ta, ten vztah mezi na jedné straně radou a především Evropskou radou na, druhé, na jedné straně a parlamentem a novou komisí na straně druhé. Je to v podstatě určitý začátek nového procesu, který pravděpodobně opětovně předefinuje role těchto institucí a i vztahy mezi nimi. Jakým způsobem nahlížíte na, ten polit, na tu otázku politické dohody? Samozřejmě, že tam to trochu omezilo i hodnocení kandidátu, protože tam se muselo vzít v potaz i vlastně určitá zaangažovanost eh, politické kontroly Evropské komise. Já si myslím, že výsledek byl velice zajímavý, protože předseda komise eh, v těch dopisech, eh, které rozeslal, jakožto takové ty motivační dopisy ohledně mise jednotlivých komisářů, tak tam připomněl to, že zdroj demokratické legitimity komise je Evropský parlament. Čili k určité změně zde došlo. Ano, celý, celý ten vývoj se mění. A proto je zajímavé a možná se s vámi ještě o tom pobavit, jak tato nová politická role komise, která má tuto podporu politickou, je to určitá anomálie. Ovšem, když se podíváme na federální systémy v Evropě, tak vidíme, že v mnoha v eh, státech. v podstatě na té federální úrovni se dospívá k velikým, k velikým dohodám, k velkým koalicím. Jsou to politické dohody, které ano, zatím fungovaly. Komisi ovšem bude to mít i dopad na práci Evropského parlamentu a bude to vyžadovat určitou reflexi v politických skupinách. Čili ano, pokud teda tato dohoda zde existuje dobře, Ovšem pro legislativní práci to znamená, že může dojít ke změně. Někdo z vás řekl, že bychom mohli nějak předběžně verifikovat, ověřovat komisi, například eh, většinovým zastoupením Evropského parlamentu. To již vidíme, u Rady i Evropské rady, což je ještě důležitější. Ovšem ve Evropském parlamentu tomu tak zatím není. Mohlo, pokud se to stane, tak to možná ovlivní i to rozložení sil. A Evropská rada, tam do budoucna si myslím, v našich úvahách bychom měli objasnit lépe roli tohoto orgánu. Pokud jde o kolektivní předsednictví, jak se o tom často hovoří, ta role by měla být omezena na definici hlavních politických linií. Pokud ale chtějí mít i legislativní roli, tak by to znamenalo modifikování smluv. A i mm, změnu samotného hlasování, protože v radě od včerejška ta modalita hlasování byla změněna. ta většinové hlasování bude mít větší váhu. To se změnilo, změnilo po Lisbonu. To znamená, že tam nebude moci mít u těch legislativních záležitostí jednomyslné hlasování, to by bylo proti smlouvám. Čili prosím o vaše úvahy. Ty špičkoví kandidáti tento přístup změnil vztah mezi parlamentem a komisí podle mě zde vidíme pozitivní, ale i negativní aspekty tohoto vývoje. Ovšem, to vždycky samozřejmě vidíme, že dochází k určité ztrátě autonomie na straně parlamentu, když se podíváme na rozložení politické síly. A to je něco, co bychom měli zvážit. Bude to výhoda pro Evropský parlament? Pro politizaci Evropy? a pro takovou jasnější politickou debatu Evropy si myslím, že ano, ovšem nevím. Za to nebude mít nějaký omezující dopad na svobodu Evropského parlamentu přicházet s legislativními návrhy a nějakým způsobem pokryt všechny různorodé pozice. Proto bych ráda věděla, co nám radíte, pokud si myslíte, že by to bylo příliš omezující. A jak si... Ano, teda, abychom neměli pouze e, tu byrokratickou roli, ale hlavně politickou, převzít odpovědnost politické síly, které by se měly snažit nalézt dohodu. Samozřejmě, že tam se změní i um, pravomoce rady, protože ty politické síly by mohly zasáhnout až na, tato, až na tuto úroveň. Samozřejmě, že ta rada funguje i před samotným zasedáním rady. Děkujeme, Paolo Arančo. Děkuji mnohokrát, já budu velmi stručný. Já jsem vnímal vaše vystoupení jako velmi zajímavá a Zaujala mě celá řada nových eh, postřehů, která eh, nám pomůže uvažovat ve výboru pro ústavní záležitosti v dalších diskusích, ale zdůraznil bych dva důležité body. Eh, za prvé, myslím si, že všechna tři vystoupení jsou užitečná. Pokud Eh, zaujímají více správní administrativní přístup, eurokratický přístup, dovolím si říct, váš výklad eh, spolupráce institucí je poměrně klasický a právě eh, z tohoto hlediska jak správní, tak politický. Souhlasím s panem Kostou, když eh, říká, že je užitečné, aby v parlamentu Eh, byly zastoupeny proudy jak prointegrační, tak antiintegrační. Právě to je hybnou silou federalistického hnutí ve všech federacích. I zkušenosti s neintegrací eh, jsou zásadní. Hlavní rozdíly vždycky jsou mezi silami, které jsou pro další integraci a proti ní protože pokud by převládali jenom síly jednoho směru, tak samozřejmě takový proces integrace promíhat nemůže. Je to tedy administrativní správní výklad, ale také výklad politický. A oba tyto úhly pohledu mají svůj význam. Co nám však chybí, je ústavní přístup ve všech těch vystoupeních. Bylo by tedy velmi zajímavé sledovat jaký druh politického systému dnes máme. Je to systém prezidentský, je to systém semiprezidentský anebo systém většinový. Já bych si dovolil říci, že systém je semiprezidentský. Tedy máme eh, legislativní zákonodárný sbor s dvěma komorami, radou a parlamentem, a pak máme výkonný orgán, velmi specifický, to je komise. Ale pak máme také kolegiální eh, schromáždění hlav států, to je rada. Ta nemá sice legislativní pravomoci, ale má tyto kompetence, o nichž eh, Italové říkají, že to je základ politické pravomoci. Some resemblance jsme tedy v systému, který se částečně podobá francouzské ústavy 58. nikoli v liteře zákona, ale tak, jak v praxi se uplatňovala za de Gaulle a Mitterána. To jsou ty dvě, dva nejvhodnější příklady v tomto směru. Co si myslím, že by nám pomohlo? abychom vyložili reformy, které realizujeme a trendy, které musíme dnes eh, uvést do pohybu, je právě komplexní ústavní přístup, protože je velmi obvyklé, že nasloucháme expertům, kteří nám předkládají řadu komplikovaných vztahů mezi institucemi, ale eh, nenabízejí nám model, který by nám mohl dát globální úhled pohledu. Úhel pohledu. Přesně to mi tady chybí, tedy jaký model vlastně máme. Například bychom mohli eh, zaujmout ještě jiný úhel pohledu, který je zcela jistě odlišný od tohoto. Ale zároveň se setkáváme s tím, že je tady určitý rozdíl mezi Evropskou unií, na straně jedné a politickou britskou historii, řekl bych, kde máme instituce, které sehrávají ústavní úlohu bez státu. To nemusí být současná situace, ale pokud se ohledneme do 18. a 19. století Británii, máme ehm, panovníka, Eh, parlament, justici, ale nemáme ten stejný základ státu, který najdeme třeba ve Francii, v Prusku a v dalších kontinentálních státech, státech kontinentální Evropy, které nebyly eh, demokraciemi dnešního typu, jak je známe. Co tedy chci zdůraznit? Instituce, eh, kde panuje určitý konflikt, určité napětí ve vzájemném vztahu a není na jejich pozadí stát, ty jsou pouhými předstíranými institucemi a právě tento přístup eh, je skutečně ústavní a ten by nám pomohl protože ten by mohl integrovat právě tyto užitečné příspěvky do diskuse, které zde zazněly. To je jenom taková poznámka na okraj. Já budu muset zhruba za hodinu odejít. Nevím, zda budu tedy moci naslouchat vašim odpovědím, ale je to možná malá provokace. Děkuji, Paolo. Já mám také otázku a pokusím se o stručnost. Všichni v této sněmovně rozumíme eh, tomu, jakou neseme odpovědnost za utváření eh, a podporu demokracie v Evropě. Měli bychom být také efektivní. Co znamená, pane Kosto, podle vás efektivní parlament? A druhá otázka ke vztahu, protože všichni víme, že Evropská rada si vyvinula tradici práce šerp, formu šerpu a mm, novou tradici práce za poslední roky. Proto by mě zajímalo, zda e, se dá očekávat, zda se původní tradice, původní první rady bude opět uplatňovat, protože to by zvýšilo transparentnost práce a zcela jistě by u usnadnilo parlamentu spolupráci s radou. To je moje otázka takto stručněná, protože bohužel nemáme čas. Každý může hovořit maximálně minutu a minutu a půl, proto musíme být velmi struční. Máte také minimum času na odpovědi, ale kdo by chtěl hovořit jako první? Děkuji mnohokrát. Já začnu tedy zazněla celá řada otázek, eh, které je velmi obtížné zodpovědět v tak krátkém čase, ale pokusím se stručně a jasně odpovědět tím, že budu citu, eh, citovat Tomase Padovské, eh, tím, že máme zde Barbaru Spinelli. A právě zmíněný Eh, citovaný odborník vždycky zdůrazňoval, že pokud zvažujeme jakousi evropskou eh, ústavu, kdy hovoříme o eh, nedostatku demokracie, vždycky vycházíme z, od významu demos, občané a kratos, tedy také ten prvek vládnutí tam musí být. Zazněly tady mírné negace. Za prvé demos, klademe si otázku, co lid občané, abychom byli tedy transparentnější pro ně, ale to zůstane vždycky obtížným. Brusel eh, je nějakým Washingtonem v tomto smyslu vzdálený eh, z hlediska vláknutí, vzdálený lidu. A eh, je to systém koalice, vše je uděláno tak, aby země, třeba jako Francie, se dělalo tady pro jednoho člověka, jednu stranu, jednu jedinou instituci, která ale nemůže eh, vládnout sama eh, zcela ze své definice. To bude složité. Samozřejmě Stát jako Francie by viděli mnohem výraznější eh, soustředění moci v rukou jedné osoby, jedné instituce. Jak to vysvětlit? Máme špičkové kandidáty, to je postup, který zde byl zmiňován několikrát, ale vždycky musíme eh, zvažovat, jak to vypadá, jaký obraz eh, tedy vytvářejí. Je to tedy zároveň takový, eh, taková tvář, která vlastně stělesňuje pohled na instituci. Bude to možná jasnější na příště evropským občanům, že je tady snaha eh, vyjasnit fungování EU a Toto úsilí bude pokračovat dále na ústavní rovině. Budeme si klást potom otázku, zda ten daný člověk, předseda komise nebo komisař, eh, zda ten komisař, eh, předseda komise bude správně definovat, jmenovat svůj tým, zda je může případně propustit. Tady cituji článek 17.7. A jak tady zaznělo z pana Šeflina, hm, samozřejmě eh, to eh, je pohled, eh, který nabízí určitou záruku, že zároveň má tedy každý stát jednoho komisaře a pokud by mohl pan Jurk Juncker definovat komisaře úplně sám, bez spolupráce s ostatními, tak by třeba vůbec nemusel s nikým diskutovat. Paní Merkelová by se vůbec nemusela takových diskusí účastnit, nemusel by vůbec brát v úvahu názor prezidenta Holanda a podobně. Ale zároveň je důležité si uvědomit, že i občané Evropy vlastně vnímají sestavování týmu eh, komisařů na národní úrovni. A já jenom stručně také chci reagovat na slovo pana Šepflina, který chtěl eh, upřesnit k eh, s tím, že už je tedy jeden komisař na jednu zemi, jak to bylo dříve, dříve za Francii to bylo jinak eh, a musíme si uvědomit, že v této komisi máme jednoho komisaře francouzského a tři baltské komisaře. A já to musím ještě jednou zdůraznit ehm, je to něco, co je součástí té slabé stránky, ale zároveň platí tedy stále pravidlo jeden komisař za jednu zemi a předseda komise ale by třeba mohl sestavovat volněji složení svého týmu. Bylo by to možná lepší, když se zaměřujeme na občany. Máme dvojí legitimitu, tedy ze strany členských států, eh, stran občanů pokud se to spojí, vo, volí pak, co tedy bude následovat, jaký akční program bude definován. Samozřejmě politika Evropského parlamentu, Evropská rada, všichni tedy eh, pracují, tam pracují politické síly po volbách, eh, připravují se programy práce, ale je potřeba to vnímat eh, optikou meziinstitucionální a multistranickou pluralitní. A samozřejmě myslím si, že komise bude ještě potřebovat více času eh, na to, aby otevřela prostor pro tento typ trialogu eh, s tím, že eh, občany budou spíše vědět, která strana ob zahrnuje, odráží ty, které politické zájmy a E, také zájmy institucionální. a na tomto místě pomalu uzavřu, jenom chci říct, že Olivier Costa měl pravdu, když důraznil, že je také potřeba sledovat, co se děje v parlamentu, ale také v komisi, protože tady logika konfrontací a vyjednávání vůbec máme jednotlivé tváře, ale jaká je její stranická příslušnost nebo afiliace. To je něco, co e, vyžaduje vyjednávání, aby bylo vždycky možné přijmout kompromis pro přijetí rozhodnutí. A jenom stručně skutečně ke, k fenomenu kratos, tedy moc. Často na to zapomínáme. Já jsem řekl Brusel jako Washington. Je to vzdálené, ale je zcela normální to takto vnímat. Řada lidí v Evropě si myslí, že Brusel jedná příliš mnoho za ně, stejně tak jako američané si myslí, že ve Washingtonu je určován jejich život, ale i oni mají kompetence, i oni mají eh, svou moc, byť to vnímají tak, že to vše rozhoduje Washington nebo Brusel. Tady bych reagoval na slova Prvaš Beres z hlediska eh, problému eh, hospodářského, humanitárního. Musíme si uvědomit, že máme zákonodárství, který stanoví trojka, tedy e- Evropa, která má stanovené vztahy s těmi státy, které si to přejí. Tedy máme na jedné straně finanční trhy e- a e- logika mezi vztahy trojce je logika podmíněnosti. A to je zcela eh, nečekané různé podle toho, co zrovna nastane. Ehm, někde třeba chybí v některém smyslu odvaha odpravit ta trojka. Eh, je eh, ten Brusel, který rozhoduje a rozhoduje také o, rozhodo, o hospodářských a měnových věcech jako IMF. A představme si, že máme ještě druhou Evropu. Evropu jako OSN, eh, tedy pakt stability Ehm, s tím, že mohou jednat jakkoliv, ale nemohou přesáhnout určitý práh. Podobně jako jedna ehm, Organizace spojených národů, ehm, samozřejmě zdůrazňuje například lidská práva a podobně. Máme také určité limity, právě fiskální kompakt 3% strukturálního deficitu a podobně. A pokud jsme uvnitř limitu, je to v pořádku. A je vždycky povinnost dosáhnout výsledky, ale není potřeba mít prostředky. To je potřeba vysvětlit vysvětlit, protože pak to vytváří obrovský zmatek z hlediska re, eh, eh, důvěryhodnosti. Ale pak musíme rovnat Evropu také s OECD. Eh, představme si, že i zde najdeme určité paralely ve fungování. Tolik tedy doporučení. Doporučovat, ale ne nařizo, nenařizovat. A Jedině tady odsud může pocházet skutečná moc Kratos. A pak to můžeme připravovat ještě k Světové bance. Je to Evropa, protože platí, sehrává určitou úlohu a možná nabízí tedy stále více politické motivace, e, například strukturální reformy a podpora těchto reform. Tolik tedy e, mohu říci k nové komisi. A pro novou komisi, pokud e, opustí původní model trojky, tak samozřejmě rozjede proces, který začne věci měnit. Ale také třeba odrážet názory občanů. Na závěr řeknu asi tolik. Evropská unie není jenom stranou Evropy. Musíme si uvědomit, že je potřeba osvětlit povahu moci Evropské unii. Jsou to eh, pravomoci subsidiární, které mají obrovský význam v některých sektorech, třeba rybářství a eh, zemědělství tam už eh, se to reguluje velmi dlouho eh, od Bruselu, Strasburku a podobně, ale přesto si Evropané myslí, že se všechno řeší tady nikoli na národní úrovni, ale přitom té národní úrovni se toho děje mnohem víc. A pokud si budou občané myslet, že všechno řídí jenom Brusel, tak je to trošku problém. Eh, a samozřejmě tady máme důležit tý rozhodovací prvek také politický. A samozřejmě, když ještě zmíním reglementační aspekt, například v oblasti rostlinolékařské, tak samozřejmě to je důležité. Nejsou to národní parlamenty, které stanoví právní předpisy. Tady je to metoda postupu ve výboru. Samozřejmě, ale e, vůbec e, e, systém de minimis poslanci parlamentu Evropy by neměli řešit každou drobnost. Naopak by se měli zaměřit na hlavní zásady e, s tím, že prováděcí vyhlášky by měly být již e, řešeny na nižší úrovni. Tolik k mým odpovědím. Děkuji. Merci beaucoup. Um, Děkuji. Okay, um, I, I started on the... Mm, několik, několik těchto otázek se hodně vztahovalo Eh, k tomu, že budeme mm, eh, definovat trošku pojem koncens. A pan Šaflin už to řekl podrobněji. Já si myslím, že je pravda, že eh, toto je neustálá výzva evropského integračního procesu od samého začátku. A myslím si, že to, co tady zažíváme v této nové éře aktivit EU, se stává takovým, takovou každodenní výzvou pro ty, kteří dělají politiku, protože ten proces je méně formalizován. A myslím si, že to je hlavní rozdíl Eh, legislativní doména, eh, kterou tady máme, ta se eh, týká právě těchto ústavních záležitostí. A když se podíváme na ekonomickou zprávu, třeba zahraniční politika je daleko víc artikulována touto koncesuální generací, protože a je to neustálá výzva. Ještě k tomu bych chtěl přidat otázku, která se týká autonomie rady, Evropské rady jako instituce, grémy. Já myslím si, že to je zajímavé téma. Ehm, zjevně jsou tady studie, eh, k, eh, ale přesto si myslím, že co se týče nezávislého stanování eh, agendy ze strany členských států a vlád, tady nevidím žádný Eh, žádný náznak tohoto. Ale co určitě je pravda, je, že tu máme navýšené administrativní mašinery, která eh, se rozvíjí a bují kolem těchto institucí. Eh, to, co tady zažíváme, je, myslím, taky dost významné. Vidíme tady vzorce s velkými výbory, mm, pracovní skupiny EFCI a mm, tady máme vysok, výbory na vysoké úrovni, které se skládají z funkcionářů z různých členských států ehm, a tak dále. A jsou to, je to velká administrativní infrastruktura, která je velmi nákladná. Jsou tu ještě otázky, které se soustředují také na střed těchto dvou modelů. Na jedné straně tady máme radu, Evropskou radu, a myslím si, že Julian už velmi dobře toto ukázal, tuto, tuto eh, modifikaci pravidel. A na straně druhé eh, máme, myslím, že to říkala paní eh, Preso, na druhé straně tady máme mm, eh, parlamentní politiku, která je velice rozdílná od tohoto a která eh, také je zjevně organizována eh, kolem toho, že tady máme většinové rozhodovací postupy. A myslím si, že byl bych velmi opatrný a nedělal nějaké prognózy k tomu, jak se to bude ubírat, mm, ale určitě očekávám, že parlament si posílí své pravomoce a bude trvat na tom, že kdysi mě hrál podobnou roli v oblasti aktivit EU, tak jako Eh, a že to byla taková klíčová eh, doména rozhodovacího procesu EU v legislativním poli. A je velice přirozené, že parlament se tohoto ujme. Ale přesto si myslím, že je takové aranžmá, které teď máme, že je to spíš odraz toho, že zpráva je decentralizována v nových oblastech aktivit EU a mm, určité páky pro roz, roz, různá národní rozhodování ehm, a rozpočtové záležitosti, eh, to mm, je omezeno v EU. Je to tady, ale je to prostě omezeno. A proto si myslím, ehm, pan Rano měl opravdu, že eh, tady máme eh, ústavní dimenzi, které se musíme dotknout, ale myslím si, že je to opravdu ústavní otázka, eh, která teďka stále více objevuje. A ve smyslu Lisabonské smlouvy bychom měli s tím něco udělat. Myslím si, že je to něco, co se velice těžce formalizuje, protože je tady logické napětí v celém systému národní vlády, jsou absolutně klíčovým aktérem, třeba eh, když eh, mluvíme o ekonomické zprávě nebo když eh, máme dát když tyto politické oblasti mají mít, být věrohodné. Tak když se podíváme zpátky na komisi Barozy a podíváme se zase ve směru nové komise, je to čistá spekulace, když řeknu, že to, co jsme zažili po Lisabonu nebo po konventu, to byla méně slabost komise, než spíše to, že komise eh, zřejmě byla eh, zaangažována do této nové institucionální dynamiky a asi eh, hrála určitou roli během krize, ale nebyla to politická role. Ehm, byl bych velice překvapen, kdyby nový předseda komise, který asi je nejdéle sloužícím členem rady a byl mnoho let předsedou Euroskupiny, byl bych překvapen, kdyby tento předseda tento přístup dramaticky pozměnil, protože on si je určitě dobře vědom toho, co to znamená když má přesvědčit členské státy. Myslím si, že Evropský parlament by spíš měl hrát posílnou roli a bude velice zajímavé, jak budou vypadat vztahy mezi Evropským parlamentem a novou komisí a jak se budou vyvíjet. Určitě nám, kteří děláme výzkum, to bude dávat další podněty do budoucna. A možná ještě technická otázka k čerpu. Eh, paní Hübner, já myslím, že to je opět taková odraz personalizování eh, této dohody, eh, když se podíváme, odkud pocházejí šerpové. Já tady nevidím nějakou pravděpodobnost, že by výbor pro obecné záležitosti mm, převzal tuto roli. Můžete je možná přinutit to udělat, ale pravděpodobně uvidíte, že to spíše se přenese na neformální neformální eh, rovinu, protože je tady eh, určitý eh, tlak, aby vlády členských stát, našta, členské státy našly nějakou cestu a vyměňovaly si názoru. Ale když se podíváme na jiné federální systémy, tak to není úplně neběžné. Když se podíváte třeba na kanadský model, tam máte všechny tyto formální eh, eh, výsady pro parlament a tam určitou deformalizaci politiku na mezivládní úrovni. A to je ještě více se pohybuje do té šedé zóny, chcete-li. Takže tady nemohu nabídnout žádné řešení těchto ústavních otázek. Určitě je to ústavní téma téma, ale zároveň si myslím, že to má hodně co dočinění s něčím, co se rozhoduje v praxi, spíše než formálními změnami smluv. Thank you beaucoup de, de questions très intéressantes. Mnoho velice zajímavých otázek zde padlo, jestli dovolíte velice rychle. Ano, samozřejmě v parlamentu ten rozkol, samozřejmě pro Evropané, anti-Evropané konstitucionální otázky, evropské otázky, integrace a tak dále. Dále je to pravice, levice, sociální záležitosti, hodnoty, to možná dokonce i u rozpočtu. Co je důležité je, aby, a myslím si, že veřejné mínění to chápe, že prostě tyto záležitosti nějakým způsobem nezasahují do toho imidže Evropského parlamentu. Prostě to jsou věci, které se takto dějí. Trialog. Já jsem nechtěl eh, paní Berveš nějak eh, ukazovat prsem na Evropský parlament, pokud jde o blokování všech záležitostí a tak dále. To vůbec ne. Samozřejmě, že transparentnost nebo nedostatek transparentnosti je i na straně rady, nejenom na straně Evropského parlamentu. Ovšem je to systém, který prostě není demokraticky úplně nejuspokojivější a právě proto by měl Evropský parlament přijít s určitou strategii v těch, v těch oblastech, které například u trialogu potřebují, abychom získali tu dohodu již v první čtení usnesení a samozřejmě, že i potom by to vypadalo trošku jinak na plenáce. Pokud jde o Evropskou radu, to je trošku takové překvapení posledního institucionálního vývoje. Nikdo to neočekával. Evropský parlament musí čelit této nové konfiguraci v rámci institucí a zdroje, které má Evropský parlament v této oblasti. Ano, to je jediná věc je, že teda nám to může vadit. Ano, na to jsme možná trošku zapomněli. V 80. letech Evropský parlament získal legislativní možnosti v této oblasti rozpočtu. Bylo to začátek jako spolurozhodování. My jsme v podstatě například parlament mohl úplně zamítnout určité texty a tím pádem poukázal radě na to, že s tím není spokojen, došlo k reformě. Amsterdamské smlou, eh, v rámci amsterdamské smlouvy to znamená, že má parlament určité možnosti, došlo k určitým reformám, tak dále, no, čili skutečně můžete vyjádřit svůj nesouhlas, pokud tomu prostě tak eh, bude. Dále je to 220 pět článek, iniciativa samozřejmě ze strany Evropského parlamentu vytvořit určitý poměr sil nebo určitý, pokud ten text je opravdu nesmírně důležitý, aby teda se to odrazilo i na plenárce, něco, co leží na srdci především veřejnosti. A zde by mohla hrát, mohl hrát velice důležitou roli i předseda Evropského parlamentu, když vystupuje na radě nebo v bilaterálních kontaktech s předsedou Evropské komise a tak dále, aby opravdu se zaměřil na některé iniciativy, které parlament považuje za stěžení. Evropský parlament parlament prostě by se neměl nechat zahltit tím, prostě systematicky těmi um, občanskými iniciativami, protože prostě musí prosazovat svou reprezentativnost. Koalice. Zde je jedna věc, která je zajímavá. EPP a socialisté se často v Evropském, ano, fungují v Evropském parlamentu politickým, technickým způsobem. Ovšem došlo k takovému novému prvku, novému vztahu i s komisí. Jedna věc, která zatím se ještě nezasněla a která velice důležitá, je zde SAD a EPP dohoda na interinstitucionální úrovni, protože vlastně pan Schulz byl opětovně zvolen do své funkce. V podstatě poprvé tento nadinstitucionální Eh, rámec zasahuje i do vztahu mezi Evropským parlamentem a komisí. To znamená, vždy zde byla určitá alternace, nikdy nedošlo k novu zvolení toho stejného člověka ve dvou období. Čili opravdu zde vidíme i na této institucionální úrovni zasahování politické úrovně a právě proto je velice důležité, aby parlament opravdu sledoval to, aby Eh, Evropská komise fungovala tak, jak si to přejete a pokud ne, tak to prostě vyjádřit velice jasně, říci komisi, že to prostě nejde, že to takto nefunguje. Samozřejmě, že konflikty mají i své plusy, umožní parlamentu prosadit svou kontrolu i na um, Evropské radě, i poukázat na svou nespokojenost, i prosadit politiku na evropské úrovni. V podstatě Evropský parlament, když vytvoří například v 95. roce, to, to byly nukleární záležitosti, dá to byla Bokyčtajnova směrnice, to znamená, Evropský parlament vlastně i tím, že zde je určitá diverzita a že vystoupí takto velice jasně, aby nevypadal pouze jako byrokratický orgán. Tam zaváží. No a mm, ano, pokud jde o institucionální dohody, musíme vzít v potaz samozřejmě to, co se děje s panem Junckerem, jaké to má dopady i um, samozřejmě to bude mít dopad na Evropskou radu krize, která se byla již od roku 2000, protože ta reforma pouze na úrovni instituci, ta prostě by znamenala znamenala eh, neznamenala žádnou výhru, to by, to by tam opravdu nestačilo. Pokud nemáme jednotný evropský akt, tak je to v podstatě jenom proto, že Maastrichtská smlouva umožnila nastartování těchto reform. Čili pokud dojde k nějaké nové reformě instituci, tak musíme vzít v potaz i politické záležitosti. Prostě nejde pouze o to, abychom nějak potěšili Evropský parlament, abychom legitimovali nové kompetence a nové pravomoci. Úplně na závěr, paní předsedající, váš dotaz. Ano, co by mohlo zefektivnit Evropský parlament? Hmm, nevím, možná politická volba určitá. Ta účinnost, efektivnost Evropského parlamentu, ta by se neměla hodnotit na základě nějaké rutiny, abychom prostě nějak eh, pokračovali v další revizi řádu. Koreper, ano, ten by mohl skutečně i parlamentu říct, jakým způsobem by mohl fungovat účinněji, efektivněji. Já si myslím, že jste opravdu postupovali velice příjemně ve vztahu k komisi i k radě, aby teda všechny ty instituce fungovaly dobře a pokud teda to nestačí, tak možná budete muset přistoupit k nějakým jiným přístupům. Ano, já si myslím, že jste nám poskytli, říká paní předsedající, mnoho, mnoho podnětů k zamyšlení. Jistě nás čeká ještě hodně práce. Máme spoustu dalších otázek, ovšem já doufám, že mezi námi zůstanete, že to není poslední příležitost. A nyní se podíváme na druhý panel. To bude záležitost, která se bude týkat různých písev v této oblasti evropské integrace. Prvním řečníkem bude pan Volkan Vesel, který se podívá na diferenciaci zprávy a řízení v Evropské unii a na výzvy s tím spojené. Prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji Eh, samozřejmě, vážená paní předsedající, když se podíváme na tu oblast, je to velice komplikované. Když se podíváme na diferenciaci, ukázala bych vám, jak komplikovaně to vypadá. Podívejte se na to. To je práce jednoho z mých eh, studentů, diplomantů, doktorantů, kterému trvalo více než rok, než to vypracuje. Já si myslím, že by bylo obtížné pro kohokoliv z nás to pochopit. Čili ano, já bych spíš takový ten přístup 3A zvolil několik analýz toho, řekněme, podívat se na to, jaká je stávající situace, jaké jsou trendy v této oblasti, podívám se na určité hodnocení v této oblasti, pokusím se o nějaké, nějaká doporučení. Hmm, já bych řekl, že akademici se vždycky snaží o dobrou, poskytnout dobrou radu. Já, my akademici musíme být opravdu skromný, protože máme určitá svá omezení, možná ne v ostatní oblasti, ovšem zde skutečně to představuje mnoho, mnoho otevřených ještě bodů nevyřešených, nemůžeme, nejsme schopni přijít úplně s tou nejlepší radou, protože skutečně nevíme, jak to bude vypadat v následujících letech. Či skutečně víceúrovňová eh, ob, obrovská komplikace v této oblasti, vidíme zde určitou mapu, vidíte, které země patří do kterého uspořádání. Vidíte zde diferenciaci zemí in, takzvaných a out zemí kdybychom se chtěli podívat na procesní záležitost celé problematiky, tak bychom ještě, zkom, ještě tento obrázek ještě zkomplikovali, protože jsou zde různé postupy, právní základy, různí účastníci, různé role pro Evropský parlament, pro Národní parlament, čili je to taková opravdu více úrovňová, více rychlostní diferenciace nesmírně komplikovaná. Když se podíváme na tento vývoj, mnoho kolegů se podívalo na celý, celé ty procesy a e, vidíme, že opravdu ten počet diferencovaných přístupů roste. Já se ptám, proč tomu tak je v posledních letech. Členské státy asi možná nenalezly jiné možnosti nebo využití stávajících institucionálních uspořádání ústavních ani institucionálních. To je asi to východisko ze kterého vycházíme. Čili určité právní ústavní omezení jsou zde pravděpodobně nebo politická za, eh, určitá zablokovanost, blokace, například fiskální kompakt který zablokovala Velká Británie. I v minulosti jsme viděli takové zablokování. Čili do jisté míry jsme schopni to vysvětlit, proč této diferenciaci dochází. Ta forma, kterou vidíme především v Amsterdamské smlouvě posílená spolupráce například, to je v podstatě eh, eh, neflexibilní, protože politická omezení jsou zde opravdu nesmírně velká, zatímco máme pouze teda eh, právní možnosti, ovšem využívá se to pouze dvakrát ročně. Ta třetí možnost se zvažuje, čili zde vidím veliká omezení posílená spolupráce, alespoň prozatím, není tím správným postupem nabízejícím dostatečné možnosti například nějakého rychlejšího postupu určitý záležitostech mezi některými zeměmi. Ani je určité hodnocení této problematiky. Promiňte, takže ano, v, ko, v Kolíně. Skutečně já jsem tam asi, něco na mě skočilo, já jsem tam musel čekat, je tam stávka. Takže analýza, hodnocení. V rámci této analýzy věc na kterou se musíme zaměřit. Ta diferencovaná spolupráce existovala pouze, pokud se existovalo franko-německé přátelství. Otázka zní, bude to existovat i do budoucna? Čili to je zásadní, jak tyto země jsou schopny spolupracovat, nalézt dostatečnou podporu s jinými zeměmi, to je zásadní. To je zásadní do budoucna. Čili to je pravděpodobné, že snad to, snad to tak zůstane i do budoucna. A hodnocení této problematiky v prosinci lonského roku Evropský parlament přišel s takovým prohlášením, určitou možná až doktrínu, abych nehovořil o diferenciaci. Není to nic negativního, bylo to několik prohlášení, kde se hovoří o zapojení Evropského parlamentu, o tom, že chcete zvýšit legitimitu i v oblasti diferencovaného přístupu a že není žádná pochybnost eh, o této potřebě mezi jednotlivými národními zástupci nebo teda poslanci Evropského parlamentu. Tak toto aspoň vyplynulo jasně z vašeho dokumentu v, z prosince loňského roku. Alternativní možnosti a americká revoluce se tomu říká. Žádné daně bez zastoupení. Ehm, často v podstatě ano, to znamená žádná reprezentace bez nějakých, bez daní. To znamená, poslanci Evropského parlamentu, kteří poslanc, kterých voliči, který se to netýká, snad to poslanci mohou přijímat rozhodnutí v této oblasti. Já zde nebudu nějak stranit ani jednání druhé oblasti, ovšem mohla by to být eh, otázka rozprávy v následujících věcech. Řecko například, Evrop... ano, řekněme, že tam došlo k sankcím, které uvalily země, které nejsou, za, například v eurozóně, Finsko, Německo nebo Velká Británie, zda skutečně může, můžou hlasovat o něčem, co bude mít dopad například na polské voliče. Hmm, otázka není, kdo má pravdu, ale jaká bude reakce veřejnosti. A to by si měl parlament uvědomit. A to je propojeno i s otázkou vztahu s národními parlamenty zredukovat některé problémy legitimit, s legitimitou, by jsme právě mohli spolupráci s národními parlamenty. V té vaší doktríně hovoříte i o možné diferenciaci některých interních postupů, například zvláštní výbory, podvýbory, kde by byly pouze členové nebo poslanců těch zemí, který se to týká. Podle mě z vnějšího hlediska je to trošku jako kosmetická úprava. Otázka zní, kdo udělá to konečné rozhodnutí. To, jak funguje Evropský parlament uvnitř, ano, asi je to zajímavé, ovšem nemá to nějaký dopad na veřejnou rozpravu. Čili já bych navrhoval diferencovanou sadu strategií. Prozatím je velice obtížné předvídat výzvy příštích pěti let asi větší diferenciace v oblasti monetární unie, eurozóny, rozpočtu eurozóny, bankovní unie, tam, kde parlament získal více pravomocí v rozhodovacím procesu. Čili určitý vývoj zde asi bude. Další záležitost problematická může být Velká Británie. Andrew DAF, který například bývalý poslanec hovořil o sociálním přidruženém členství, tam by měl být Evropský parlament připraven. A to je taková moje první obecná poznámka. Snažit se monitorovat rozprávu, připravit se na možná další, na možné změny, včetně ústavních změn. Dneska odpoledne dokonce možná budete hovořit o tom, zda dojde ke změně smluv. Ovšem, pokud by k tomu tak došlo, měl by Evropský parlament již předem vědět, jak se zapojí nebo jakým způsobem bude spolu rozhodovat o různých formách tohoto diferencovaného nebo přidruženého členství. Váš výbor by měl být připraven. I pokud, eh, řekněme, v následujícím roce či dvou to nebude na programu dne, už samotná úmaha o této problematice je důležitá. A dále jsou to formy interní diferenciace to není nějak moc důležité pro dopad na to, jak to vidí veřejnost a spolupráce s národními parlamenty. Prosím, abyste to zvážili. Otázka jste před chvíličkou zasněla ohledně fiskálního kompaktu, článku 13. Hmm, myslím, že byste se na to měli podívat z hlediska vaší účasti. Pokud jde o národní úroveň, hmm, podle mě skutečně nikomu na to moc nezáleží, pokud jde o ten článek 13. Ano, pokud se podíváme na protokol Kozaku k Lisabonské smlouvě, Evropský parlament i národní parlamenty tam řekly, že skupiny zástupců vlastně nemohou dělat žádná závazná rozhodnutí, tak je jasné, že tyto smíšené výbory prostě mají velice omezený dopad i přesto si myslím, že byste se tomu měli věnovat, myslet na to, nezapomínat na to, určitá diferenciovaná integrace. Očekávat neočekávané, to je důležité. Že tam teda může být, tak jak jsme to viděli u fiskálního kompaktu před pěti lety, kdyby jsme se podívali na těch posledních pět let, tak si uvědomíme, že o fiskálním kompaktu nikdo neuvažoval. V podstatě to bylo něco nemyslitelného na počátku, čili právě proto monitorujte, buďte připraveni. Je to asi moc vákní doporučení, nepřesné doporučení, ovšem v této oblasti diferenciace musíme očekávat neočekávaný vývoj. Děkuji za slovo, paní předsedající. Děkuji mnohokrát. Vy jste navíc ještě rozšířil seznam otázek, který je taky jako tak dlouhý. Nyní bych požádala paní Moniku Kles z Maastrichtské univerzity, aby si vzala slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Požádali mě, abych přednesla ještě jednu vrstvu, která ještě dále komplikuje obrázek ústavní infrastruktury ehm, a tím jsou národní ústavní řády. Já se pokusím nejprve definovat hlavní trendy v rozvoji, pak se zaměřím na hlavní úkoly výzvy v těchto vývojích, a pak nabídnu návrhy, jak tyto úkoly plnit. Vnitrostátní ústavy a ústavní řády jsou zásadní součástí širší ústavní infrastruktury EU, pokud vůbec o tom můžeme hovořit takto, a já si myslím, že to možné je, je důležité to vnímat jako kompozitní ústavní rámec, který propojuje národní, evropské a také mezinárodní prvky. Vzhledem k tomu, že tomu tak je, a vzhledem k tomu, že tato eh, vrstva systému je propojená a vzájemně provázána, probíhají různé jevy na různých úrovních ve stejnou dobu a jsou vzájemně provázány. Národní ústavy by mohly být vnímány jako řídící prvky v mašinérii nebo v systému EU. Význam národních ústav pro fungování Evropské unie je zásadní, ale současně ústavy jednotlivých států nejsou již zcela nezávislé. V tom smyslu, že členské státy již nemohou zcela svobodně přijmout jakoukoliv ústavu, kterou si přejí, i přesto, že e, ústava daného státu je vždycky hlavním výrazem svrchovanosti mm, přicházejí povinnosti a podmínky související se členstvím v EU. E, a to se musí také projevit například v základních hodnotách ústavnosti, a proto souvislost mezi ústavami jednotlivých států na straně jedné a evropskou integrací na straně druhé má dvě strany. Za prvé, národní ústavy stanoví podmínky na evropskou integraci. Na straně druhé Členství v Evropské unii a Evropská unie samotná uvaluje podmínky na národní ústavy. A v obou těchto aspektech najdeme celou řadu výzev a úkolů. Za prvé, první část pohledu, tedy vnitrostátní ústavy a podmínky, případně limity, které uvalují na integraci Evropy. Jakou úlohu mají ústavy jednotlivých států? Vůbec jakou úlohu se hrává ústavní řád v evropské integraci. Za prvé směrují tuto integraci, umožní členskému státu, aby se v evropské integrace zúčastnil, ale zároveň mají také své limity pro evropskou integraci, stanoví i podmínky pro ní. V některých státech jsou dokonce vnímány jako taková přehrada proti dalším eh, další integraci Evropy a někdy dokonce bývají vnímány jako strážci ústavy a to i bez konzultací se státem. Jaké jsou tedy podmínky, které dané ústavy stanoví? Musíme si uvědomit, že tyto ústavy a podmínky nejsou stanoveny výslovně v liteře zákona. Je potřeba zaměřit se na výklad. Můžeme v tomto kontextu rozlišovat mezi denodenním fungováním Evropské unie, tedy to, jak funguje každodenně, a to je také něco, co by mohlo znamenat další integraci krok za krokem a za druhé, ten eh, širší eh, prvek, který mění, který znamená vývoj a kde se hrávají úlohu národní instituce. Pokud se zaměříme na první soubor změn evoluci na úrovni Evropské unie, denodenní fungování Evropské unie tam, ústavy jednotlivých států stanoví tři druhy podmínek, které můžeme spíše se skupit pod tři takové oblasti. Za prvé ochrana základních práv. To už je starý příběh, který jistě většina z vás zná, ehm, kde se hovoří eh, o Zolaně eh, typu eh, věcí, tedy kde jsou omezovány eh, podmínky evropského práva na základě ochrany základních práv. Tedy evropské právo nebude podle rozhodnutí Německého parlamentu aplikováno, pokud by nějak ohrožovalo základní práva. S tím souvisí charta základních práv a svobod. A my jsme se tedy dostali k některým vypořádáním, ale to jsou vypořádání nestabilní, protože zmíněné ústavní soudy úplně tuto podmínku nezrušily, ale paradoxně dochází ke změně napětí mezi národním systémem ochrany a evropským systémem ochrany s tím, že obava národních aktérů už není v tom, že by nebyla dostatečná ochrana základních práv na evropské úrovni, ale tak, že tento typ ochrany, který je zvolen na národní úrovni, je jiný. Rozdíl ve standardech nebo rozdíl v rovnováhách je patrný. A to má samozřejmě také potenciál pro konflikty. A to pravděpodobně naroste v následujících letech, především protože eh, oblasti, které jsou zásadní pro problematiku základních práv, eh, a například to souvisí také s tím, co řeší eh, štrasburský aparát, a to zcela jistě bude mít dopady na politiku v oblasti základních právech Evropské unie a také judikaturu v oblasti ochrany základních práv Evropské, u Evropského soudního dvora. Dále ultra tedy národní soudy, tvrdí, že mohou jednostranně kontrolovat jakýkoliv akt Unie nebo ověřit, zda je v rámci kompetencí Evropské unie, zda nepřesahuje limity. Samozřejmě ve světle skutečnosti, že Evropská unie by nesměla překročit vlastní limity, je logický, ale zároveň toto znamená, že by mohlo dojít k rozhodnutí jednostrannému pro jednu zemi. A to jenom na základě formální prezentace faktů, protože to samozřejmě má účinky pro celou Unii. Zatím se stalo jenom jednou, kdy evropský zákon byl prohlášen za neplatný, to je v případě českých a slovenských důchodů. Ehm, ta incidence je minimální, ale co nás možná ohrožuje, je řada eh, referen, která čekají na eh, potvrzení u Evropského soudního dvora. A zároveň si musíme uvědomit, že Národní ústavní soudy si Ehm, přisuzují právo stanovovat eh, ústavní identitu členských států a eh, právě ta ústavní identita se stát od státu liší, vůbec samotná koncepce eh, toho se liší, ale jde v podstatě o to, že ústavní soudy rozhodují o opatřeních EU, pokud třeba podle nich ohrožují ústavní identitu daného státu a nemohou být jako takové uplatňovány. Eh, to tedy se projevuje na denodenním fungování EU. Pokud se podíváme na novelizaci smlouvy, podmínky a limity, které vnitrostátní ústavy stanoví, ty jsou ještě přísnější a právě tady v oblasti novelizace smluv pokud si prostudujete judikaturu některých těch soudů a budete sledovat diskuse ústavních aktérů, zjistíte, že možná někde bylo limitu již dosaženo. To, co je v rámci ústavnosti možné, již bylo dosaženo. E, e, vůbec e, objem pravomocí je také problematický s tím, že může někde ohrozit státnost, svrchovanost nebo národní demokracii. Jinde se odkazuje na věcné hodnoty. V ústavě integrace EU by se neměla dotknout demokracie, právního státu, základních práv, základních hodnot a podobně. To vše, co je zakotveno v ústavě. My bychom na to mohli reagovat, takže to není problematické problematické, protože Evropská unie v článku 2 uznává stejné hodnoty. Ale e, e, tito národní aktéři se nezaměřují na hodnoty samotné, nýbrž na národní verze daných hodnot a to samozřejmě může být zábranou v další integraci, respektive novelizaci smluv a pak jsou procesní podmínky pro novelizaci smluv, dvoutřetinová většina, referendum a podobně. E, to, e, o čem bude hovořit ještě Karol Sklosa. E, úkoly a výzvy jsou tedy v tomto směru jasné. Pokud se podíváme na druhou stranu celé situace, podmínky, které členství v EU dává národním ústavám, Můžeme si všimnout, že tyto ústavy z hlediska uznávání ústavních hodnot, které přicházejí s členstvím v EU, jsou v článku 2 smlouvy formulovány poměrně široce, například v době vstupu Eh, je Evropská unie přísnější vůči kandidátům podle kodaňských kritérií, ale jakmile stát do Unie vstoupí, podmínky zůstávají poměrně vágní. Mm, problém a výzva zde tedy existuje z hlediska monitorování a vymáhání dodržování těchto základních hodnot, uznávání těchto hodnot a zde vidíme řadu problémů. První problém, který jsem zaznamenala, je nedostatečně jasná specifikace konkrétních závazků pro členské státy. Není zcela jasné, co tyto závazky znamenají, anebo co Unie žádá z hlediska uznávání právního státu, uznávání demokracie a podobně a tak dále. A to bychom mohli říci o každé další hodnotě zakotvené v článku 2. Jsou definovány velmi vágně nejednoznačně a dále z hlediska monitorování a dohledu dodržování těchto hodnot systém také není dostatečně zralý. Vzhledem k tomu, že členské státy dosud ani nechtěli vyzrálejší systém monitorování a dohledu, Například agentura pro základní práva má velmi omezený mandát, omezenou působnost. Musíme tedy čekat, až dojde k nějakým nesrovnalostem eh, a případně provádět jejich prevenci, tak jak zdůraznil prof, eh, pan Timmerman, kde se tak je velice obtížné, pokud nemáme jasně stanovené standardy, tak je obtížné provádět i tuto prevenci. A za třetí se setkáváme s problémem mechanismu vymáhání. Takový mechanismus vymáhání sice máme z hlediska vymáhání postupu podle článku 7 TFEU a tak, jak tento rámec ohlásila komise, ale v praxi je velmi obtížné tyto mechanismy využít, pokud nemáme jasné standardy, podle nichž se máme rozhodnout, zda existuje systémová hrozba právnímu státu. Jak mohou obě tyto výzvy být ehm, pojaty a co s tím může udělat Evropská unie? Pokud se podíváme zaprvé na problematiku národních ústav, které stanoví podmínky a omezení pro Evropskou unii a evropskou integraci, tak odpověď na tomto místě zní, že Evropská unie a její instituce nemohou moc dělat, protože nemohou nutit členský stát ke změně ústavy nebo k nějakým restrikcím v podmínkách, které stanoví jejich ústava. Evropská unie a její instituce by tedy měly si být vědomy této skutečnosti, to, že existují eh, tyto ústavní obavy, tak jak jsem o nich hovořila, a eh, měli by dokázat reagovat na členské státy, například revize ultravires, a, eh, která žádá, aby všechny instituce si uvědomovali omezení svých pravomocí, aby prováděli jejich hodnocení revizi. To tež bychom mohli říct o základních právech a podobně, tedy vůbec taková reaktivita má velký význam. A co dále může Evropská unie udělat s nedostatky v systému monitorování, dohledu a vymáhání dodržování základních hodnot? Je toho celá řada z hlediska například vyjasnění povinností pro členské státy podle článku 2, co znamená být členem Evropské unie a co se po členovi EU žádá, hmm, vyjasnit hodnoty a za druhé eh, přehodnotit mechanismus monitorování tak, aby Eh, se, eh, aby EU mohla zabránit tomu, že eh, členský stát jde se správné cesty. Děkuji. A nyní bych požádala z profesora Steva Pierce, aby z univerzity v Essexu, aby k nám pohovořil, aby přednesl svůj příspěvek, specializuje se na mm, právo EU a základní práva. Is my presentation set up? Je tady poprvé verze mé prezentace. Moc, že no, jste mě pozvali na tento důležitý seminář, ale Kdokoliv, kdo by měl mít pocit, že toto je takový abstraktní aspekt evropského práva, e, když jste Britem, e, tak můžete se podívat na první stránku e, jedno, jedno z našich novin Daily Telegraph, dnešní vydání, tam je otištěn dopis 40 soudců a právníků a akademiků, který vyzývá, aby Evropská unie udělala opt-in mm, mm, do evropského zatykače a že toto je všechno součástí velké mezinárodní diskuze, kterou vedeme i ve Velké Británii v současné době. Takže jeden příklad, jeden příklad eh, různých typů eh, diferenciace, který se rozvíjel po celá léta. A jeden z klíčových eh, faktorů této oblasti je, že není jenom jeden typ, jeden druh diferenciace, je jich tady několik. A ty se mění eh, v průběhu doby. Každý z nich se proměňuje v průběhu doby a e, také jejich využívání se proměňuje. A myslím si, že se teď budu soustředovat hlavně na e, způsob, jak jsou používány a na častost jejich využití. V prezentaci pana profesora Vesela, Vesel se, jsem viděl, že měl grafické znázornění, které ukazovalo, změnu v průběhu doby eh, v celé řadě eh, opatřeních smluv, které se eh, odkazovaly k různým diferenciovaným přístupům. Nepřipravil jsem si grafiku, ale myslím si, že by taky bylo zajímavé porovnat toto s různými jinými typy grafických znázornění, které propočítali využití diferenciace této integrace v průběhu doby, protože toto zaznamenalo velký skok v roce 1993, když vstoupila platnost matrická Maastrichtská smlouva. Ale vlastně ta opatření Maastrichtské smlouvy eh, k diferenciované integraci, eh, ta eh, nebyla používána nějakou dobu poté, protože monetární unie začala až, až v 99, sociální politiky ty nebyly příliš používány v 90. letech, takže když se podíváte na grafické znázornění využívání tohoto diferencované integrace, tak tady uvidíte mm, Eh, lehké navýšení v 90. letech, velký skok v roce 99, potom, když eh, začala fungovat monetární unie eh, a potom lehké navýšení v příštích deseti letech, ale potom takový příkry na nárůst, který nám ukáz, který se objevil v roce 2010. Takže toto je takový klíč, jeden z klíčových trendů v tomto diferencované integraci. Ono se to poklesává v průběhu dobu, ale míra jeho používání se zvyšuje, tak došlo k takové větší rychlosti a zrychluje se to hlavně v letech 2010 a 14 a 14. A kdo ví, jestli to takto bude se i nadále zrychlovat, ale určitě eh, je, takto to vypadalo dosud. Když se podíváme na některé detaily eh, tohoto procesu, tak jak už jsem řekl, E, smlouva Evropské unie zavádí tři klíčové, e, dva klíčové typy diferencované integrace, to je sociální kapitola a protokol Evropské unie. Když se podíváte na akademickou literaturu, Ehm, která se tady objevovala v roce 90, ehm, když byla Amsterdamská smlouva podepsána. Nevypadalo to, jako kdyby toto ehm, byl, byla krátká taková ústup do diferencované integrace, protože kolem roku 1990 v Amsterdamské smlouvě tady sociální, protokol sociální kapitaly byl uspůsoben. Velká Británie se vrátila k čtyřem opatřením, z kterých původně vyšla, které opustila ve šesti letech, během šesti let, kdy toto bylo v platnosti platnosti a monetární unie začala fungovat téměř eh, všemi 15, tehdejšími 15 členy a nevypadalo to, jako kdyby to trvalo příliš dlouho. Eh, v 90. letech, hm, ještě než se do toho eh, připojila Velká Británie. Když se podíváme zpátky, tak to bylo takový ehm, možná nesprávný začátek pro diferencovanou integraci. A kdo ví, jestli, jak by to vypadalo teď, hm, teď se, od té doby se to tedy dále vyvíjelo. S monetární unii jsme měli nejenom dva potenciální možné optauty, outy pro Velkou Británii a Dánsko, ale také to byla možnost i pro jiné členské státy, aby postupovali bez eh, eh, ostatních. Eh, tyto dva vlastně měli tady závazek se účastnit. Takže tady máme něco jako kombinaci dvou různých základních modelů Eh, diferenciace, eh, takzvaný catch-up model, eh, kdy některé členské státy byly vpředu, ale všichni ostatní se měli připojit později, dohnat je takzvaně, jako třeba učinilo Řecko nebo některé nové členské státy, většina z nich to tak udělala ehm, do monetární unie, ale také tady máme takzvaný potenciálně permanentní model neúčasti, ehm, jako třeba pro Velkou Británii nebo pro Dánsko. A v praxi tyto dvě kategorie vlastně byly trošku rozmazané zakázány, protože eh, například eh, Švédsko neukázalo žádné známky, že by se chtěla přidat a v zásadě tady ale byl právní eh, závazek, že by tak mělo učinit. A jak víme, tak většina českých států teď se připojila, včetně velké většina, která se připojila v roce 90, 2004, ale ne ony dva členské státy, takže 10 členských států se připojilo v roce 2004 Eh, asi tři velké ekonomiky, ty ne. Ehm, tři z deseti to je víc než 30 ehm, ehm, ekonomiky těchto deseti členských států, které se tenkrát eh, do tohoto systému připojily. Takže eh, pokud tyto státy pochopili, mysleli, že je tady praktická, praktická stránka věci nepřipojit se. Ale kromě tohoto Eh, rozdílu, ať už používáte jednotný, jednotnou měnu, eh, tak eh, víme, že ekonomická a monetární unie také začlenuje různá, má v sobě různá pravidla. Mm, jsou to různé aspekty stahující se k ekonomické zprávě. Takže eurozóna a státy, státy eurozóny a neeurozóny od samého začátku vzniku monetární unie byly v trošku rozdílné pozici, což se se stalo velkou mezerou v průběhu doby, ale aspoň na začátku tady byla lehce rozdílná eh, pozice postavení těchto států, například nebyly tady sankce vůči státům, eh, které nebyly v rozhodně, pokud porušili pravidla eh, přebytečných deficitů a až na pár výjimek v Velké Británii tady se státy snažili vyhnout těmto deficitům a to je v pořádku. Velká Británie tady měla bohužel velký schodek, velký přebytek. A dokonce i toto eh, rozlišení bylo trošičku rozmazáno v praxi, protože, jak všichni víme, eh, žádné státy eurozóny eh, nebyly, na ně nebyly uvaleny sankce za to, že porušili tato pravidla nebylo i politicky možné aplikovat tyto sankce a toto Uh, Takže tato mezera mezi zeměmi eurozóny a neeurozóny se za deset let eh, trošku ehm, zvětšovala. A co se týče ekonomické zprávy i potenciálu eh, a pak jsme tady měli Amsterdamskou smlouvu. E, samozřejmě ta vstoupila v platnost v roce 1999, e, stejně jako monetární unie se začala rozjíždět. A e, tady se zavedly dva typy, nové typy diferencované integrace v rámci evropského práva. Jednak to byly jedna záležitostní vnitrostátní, druhá záležitost se týkala spolupráce. Neposílená spolupráce, Eh, na tu se nahlíželo jako na něco, s čím se začíná v tomto období, kdy vstoupila amstralská smlouva v platnost, protože členské státy trvali na tolik pojistkách a zárukách, jak procedurálních, tak zásadních pojistkách, že se na to nahlíželo jako na něco nemožné, nemožně aplikovatelného. Členské státy vlastně tady to přibrzdili, toto použití a kdykoliv se objev, když se objevily nějaké vágní diskuze o jeho aplikaci třeba pro evropské podniky, tak to nebylo považováno za proveditelné. Španělsko by vyjádřilo veto v této věci a tak dále a Itálie také. A byly tady takové vágní hrozby Ale důležitější byla věc v praxi. Alespoň za dalších deseti, deseti letech to byly vnitřní záležitosti, Optaz a e, spravedlnost. Jsou tu dvě různé formy optautu, tedy i v této konkrétní e, kategorii diferenciace Eh, tato diferenciace nabývá různých podob. Vždy to záleží na daném eh, tématu. Eh, první z těchto forem je samozřejmě Schengen. A už jste asi tady viděli diferenciaci mimo evropské, evropský zákon. Schengenská smlouva podepsána v roce 1990, 90, která posilovala určitě praxe v roce 95 a toto byl okamžik, kdy eh, Amstrádská eh, smlouva se zařadila do evropského, eh, začala do evropského řádu a dostala novou podobu diferenciace v rámci právního systému EU, než spíše, že by se od toho odchýlila. Takže je tady, jsou tady pár různých prvků, rozdílných prvků. Ehm, zase Velká Británie a Irsko mají permanentní opt-out, ehm, částečně mohou udělat i opt-in, což také učinili a Dánsko aplikovalo pravidla e, v zásadě, ale také má optau, co se týče právního e, dopadu, takže zase je to jiný typ optautu a pro novější členské státy tady máme takzvaný proces dohánění, keča proces, to znamená, jsou to různé formy diferenciace, které se tu objevují. Velká Británie má permanentně optat a nové členské státy ty mohou zažádat e, pravidla Schengenu, ale tento, toto téma jednomyslného, je to jednomyslné téma jednomyslného schválení a většina z nich se připojila, některé z nich ne jak jsem už říkal eh, na začátku, a protože s ním byly spojeny některé politické problémy Rumunsko a Bulharsko, eh, zvláště s získáním schválení připojit se k šengenské zóně. Takže mm, eh, druhý opt-out mm, ten se datuje, který vyplývá z Lisabonské smlouvy to je optávka pro Velkou Británii a e, Dánsko, vztahuje se e, k nešengenským opatřením a k otázkám e, migračním a občanském právu. Velká Británie a Irsko měli možnost opty, nebyla tady flexibilita, mohli se přijmout určitá individuální opatření. Dánsko to neudělalo, nemělo tuto možnost. A v praxi to pak znamená, že Velká Británie a Irsko do roku 2009 vlastně používali svého principu opt-in, ehm, co se týče asilových otázek, příležitostně také ehm, v otázkách migrace a ne velmi často otázce ehm, legální migrace. Slova z místa udělala jednu změnu v těchto pravidel diferencované e, integrace, protože tady byla pravidla posílené spolupráce, která byla pozměněna, tak aby bylo možné je lehčeji používat a e, byl tady e, předpoklad, že musí být být pozměněny eh, v důsledku dalšího rozšíření Evropské unie, což bylo vlastně téma celé eh, smlouvy z NIS. Je to jeden z aspektů této smlouvy eh, který měl se zabývat právě procesem rozšíření. Takže mm, si myslím, že toto se ukázalo, že toto byla ta nejvýznamnější změna, která umožnila posílenou spolupráci ale e, pořád ještě nebyla používána v rámci e, od okamžiku, kdy smlouva byla v platnosti, protože e, komise Barroso a členské státy zase o to nejevily tak velký zájem i po procesu rozšíření. Nejevily zájem tolik o používání do okamžiku, než tato smlouva vstoupila v platnost. Takže Lisabonská smlouva byla takovým velkým třeskem, protože usnadnila velmi významné z nárůst používání diferenciace a e, v rámci e, právního řádu EU. Takže možná se změnily všechny, asi se změnily všechny tři hlavní typy nebo kategorie diferencovaných e, pravidel diferenciace v praxi. To je to, co jsem už popisoval. Spravedlnost, vnitřní záležitosti, posílená spolupráce. A tak v posledních pěti letech jsme zaznamenali silnější diferencovanou integraci mimo právní rámec EU, ale vlastně to bylo s tím už se propojeno. A v posledním, eh, to tady máme víc posílené kontroly eh, eh, hranic, to bylo dost relevantní, dochází větší výměně informací mezi policejními složkami. To znamená, toto všechno možná bylo zásadním způsobem propojeno s právem EU, ale nebyl tady, nebylo tady silné institucionální propojení. Neměli jste tady ony mezinárodní smlouvy mezi jednotlivými členskými státy, ale když se začalo fungovat Schengen, tak to velice začalo být úzce propojeno. Ehm, i v kontextu ehm, práva EU jako takového. A toto jsme právě eh, zažívali od okamžiku Lisabonské smlouvy. Ta sama o sobě toto neposkytuje, ale eh, Důležité bylo, co nastalo v následujících nebo v posledních pěti letech, ale eh, konkrétně ji to vysvětlím pak v průběhu své prezentace. Ve detailu jsme pak viděli článek 1.36 TFU, který umožňuje přijetí opatření spojených s ekonomickou zprávou pouze pro země eurozóny. A pak tady máme Sixpack a e, Tupac, který začal být aplikován pouze pro eurozónu. Eh, takže jsme tady měli spíš mm, silnější, mm, intenzivnější používání principu diferenciace ve spojení s ekonomickou zprávou, ve vztahu k ekonomické zprávy. Jak jsem říkal, eh, byly tu smlouvy i mimo politický řád a eh, profesor Klauze o tom řekne asi více, ale máme tady Eh, smlouvu o stabilním mechanismu, fiskální balíček, toto všechno je známo, ale máme také také smlouvu o eh, Fondu pro řešení problémů bank, ještě to není eh, v platnosti. A také jsou tu, je to ještě dřívější finanční podpora pro možnosti bailoutu. To je něco, co také bylo velmi úzce propojeno s právním řádem EU. Takže jak eh, nám ještě řekne pan profesor Klausa, eh, jeden ze zajímavých eh, rysů těchto smluv je, že nepotřebujete princip jednomyslnosti. A mohu tomu dodat, že nepotřebujete jednomyslnost ve dvou ohledech. Nepotřebujete jednomyslnost ve všech 28 členských státech a pro většinu z nich, všechny z nich, vlastně nepotřebujete jednomyslnost států eurozóny Eh, účastníků, tedy, eh, kteří nejsou v eurozóně. Mm, eh, to znamená simplifikovaná, zjednodušená pravidla v otázce posílené spolupráce, monetární unie a tak dále v rámci právního systému EU. Ale je tu stejný základní princip, který je aplikován jenom ty státy, které ratifikovaly eh, ty obě smlouvy. Takže v tomto smyslu je to eh, něco podobného jako diferencovaná integrace v rámci EU. Jenom státy, které se chtějí zúčastnit ehm, eh, posílené spolupráce, se budou účastnit těchto opatření. Takže dá se říci, že můžeme vystupovat určitou podobnost tady. A pak je tu to, co jsme zažili v posledních letech, je rozvoj opatření EU, která v podstatě jsou aplikována na všechny členské státy. To znamená legislativa EU, která je v zásadě aplikována na členské státy všechny, ale v podstatě je aplikována pouze na eurozónu. Aniž by byla využívána nařízení diferencovaným způsobem. Pokud se podíváme na právní předpisy související s Evropskou centrální bankou a bankovním dohledem, využívá takových ustanovení, která neumožní žádné odlišení eh, mezi státy eurozóny a státy, které stát, členy eurozóny nejsou. Eh, a pokud se podíváme na to, jak je smlouva formulována, eh, tak samozřejmě právní základ v tomto smyslu neumožňuje žádné žádné eh, bnětí z povinnosti, žádný opt-out. Eh, a to znamená, podle mého názoru by to neplatilo pro všechny členské státy. A je to ještě zřejmější, kdy se využívá fond vyřešení, tedy zase vychází z smlouvy o fungování EU, ale rozlišuje se tedy mezi státy eurozóny a státy, které členy eurozóny nejsou. Zda se rozhodnou e, podílet na právních předpisech o vyrovnávacím fondu pro bankovnictví. A to je samozřejmě záležitost, která se možná e, více rozšíří, ačkoliv pokud by se rozšiřovala příliš nad rámec měnové unie eh, vyvolává jistě právní pochybnosti eh, mezi eh, eurozónou a státy, které členy eurozóny nejsou z hlediska řešení problémů bank. A pak dále e, e, existující opt-out v rámci Lisabonské smlouvy byl ještě rozšířen od Spojeného království Irska a Dánska. Ty zmíněné státy využívají tento opt-out výrazněji než dříve, e, například první fáze asilového zákona EU, ale naprosto se vyčlenili z uplatňování druhé fáze asilového zákona. Pou, zúčastnili se jenom části trestně ústavně právních předpisů EU s tím, že eh, uplatnili zhruba 100 eh, před Lisabonských opatření. Řada z nich byla využita, ale některá eh, z nich budou muset být uplatněna. My budeme muset zhruba v následujících třích týdnech vyřešit, zda se Británie bude účastnit například problematiky evropského zatykače a to je něco, co se již projednává dlouho. A já jsem zmínil, že například jednou protiváhou Lisabonské smlouvy je to, že třeba v jurisdikci eh, soudního dvora byly rozdíly v tom, jak se vykládá trestně právní problematika. To je však příklad jedné zemi, ale celé jistě to jde proti tomu základnímu trendu, který vede k výraznější diferenciaci v této oblasti. Posílená spolupráce pravidla se opět změnila ehm, a byla nalezena politická vůle je využít praxi. Například daně z finančních transakcí, eh, ta nebyla plně eh, uplatněna. Vzpomenete si například eh, na problematiku rozvodu, problematiku patentů a vůbec danění finančních transakcí. Zde vidíme některou tu judikaturu, která souvisí s těmito záležitostmi. Ačkoliv většina z diskusí o vytvoření a rozvíjení posílené spolupráce vycházela z předpokladu, že je naprosto nezbytné takto postupovat z hlediska rozšíření, protože nové členské státy by nezvládly zavést všechna ta nová opatření. V praxi se však žádný rozdíl neuplatňuje mezi úlohou nových a starých členských států. Staré členské státy, eh, které Ehm, se obávali posílené spolupráce Španělsku, Británie, Itálie, ty dokonce se soudili v této otázce posílené spolupráce. Podíváme-li se například na legislativu v oblasti rozvodu a patentů, vidíme, že tady jsou rozdílné nástroje a rozdílná participace mezi novými i starými státy. Pokud jde o daň z finančních transakcí, opět je tam velká rozrůzněnost, není to jasně po linii staré a nové státy. Čili tento rozdíl je zásadní. Ukázalo se, že právě toto je cesta, jak vypořádat další otázky, další problémy. Aniž bych procházel tu judikaturu podrobně, tak bych zmínil, že eh, soudní dvůr přijal širší záběr, aby umožnil tuto rozrůzněnost, aby tedy zákonodárci mohli jednat v této oblasti. A ještě než přejdu dál, zmíním ještě jednu smlouvu v této oblasti. Tři členské státy, které jsou souvisí s právním řádem, tedy eh, jednotný patentový soud. To je něco, co technicky nespadá do rámce EU, ale úzce to s Evropskou unii souvisí a objevuje se to, protože to podporuje zákonodárství v oblasti patentové, eh, která, eh, které vyústilo v unitární patent, ale tento projekt nemůže být uplatněn, dokud nebude ustavena smlouva o patentovém soudu. A pak otázka zní, kolik států to bude muset ratifikovat. To je ještě dvojí ztráta jednomyslnosti. Nejenom 28 členských států, nepotřebujete ani všechny signatáře k ratifikaci takové smlouvy, k tomu, aby daná smlouva byla zavedena a uplatněna v praxi. Takže tento případ se rozšiřuje. A jak vypadají další perspektivy? Někteří mý předřečníci už tuto problematiku zmiňovali. Možné jsou další novelizace smlouvy, zjevná příležitost nabídnout nová pravidla na různé aspekty diferenciace, například pokud budou muset být tyto aspekty znovu vyjednány. To souvisí například s novým vyjednáváním o členství Spojeného království, jinak by bylo velmi obtížné nalézt politickou vůli Ehm, nebo vůbec, aby vůbec takové přejednání podmínek proběhlo na obou stranách pro účast eh, Spojeného království. V každém případě toto bude příležitostí, eh, samozřejmě díváme se do perspektivy za rok až dva, bylo by to příležitostí přehodnotit, zda smlouva obecně Eh, když třeba řeší problémy Spojeného království, ale i problémy obecnější povahy, zda by mohla vůbec takovou diferenciaci v sobě zakotvit. Evropská unie musí tedy zvážit svou pozici, případně ji zrevidovat, přehodnotit, ale také uvažovat nad smlouvami mimo právní řád EU. Já si dovedu představit, že většina parlamentu by se ráda zasadila o to, aby se tyto smlouvy staly součástí právního rámce EU, aby bylo možné je systematizovat, aby i právní rámec mimo EU byl pojat systematicky, aby tedy eh, toto bylo uplatněno parlamentu i eurozóně i mimo ní. A do toho se může Evropský parlament zapojit. Zároveň další alternativou, která se mu nabízí dočasně, je posílit úlohu Evropského parlamentu právě v těchto smlouvách mimo rámec Evropské unie, ale které současně souvisí. Například smlouva o fiskálním kompaktu, která sama o sobě o parlamentu příliš mnoho nehovoří. A další aspekty, o níž jsme již hovořili. Možná budete chtít zvážit restrukturalizaci Evropského parlamentu, vytvořit jakýsi parlament pro eurozónu, mít jiná hlasovací pravidla pro Evropský parlament. Já si myslím, že názor, který bych tady zastával, je, abychom nezapomínali na to, že většina diferencované integrace v právním rámci EU EU znamená, že více-méně všechny členské státy budou nakonec donuceny participovat, například měnová unie Schengen by byly příkladem. Málo kdo může mít ten trvalý opt-out a pokud jde o posílenou spolupráci, používáte právní systém EU k přijímání vlastních pravidel. Ten systém je otevřený proto, aby se do něj kterýkoliv členský stát připojil a to v kterékoliv chvíli. A všechny tyto kontexty představují připravují argumentaci pro to, aby se na tom podíleli také poslanci parlamentu. A v praxi bych rád řekl, že toto zatím nebyl problém, že by poslanci parlamentu z těch neparticipujících států tedy hlasovali o něčem, co se týká jenom těch, kteří na systému participují. Prostě protože velká většina členských států se zapojuje, velká většina poslanců se zapojuje, pokud poslanci z těch participujících států hlasují pro stejnou věc, tak je to zcela jistě většina v rámci Evropského parlamentu. Hlasy eh, poslanců z neparticipujících států by přinesly politický problém jenom tehdy, pokud by poslanci ze státu participujících byli rozděleni. A eh, hlasy ze států, které se systému neúčastní, by byly eh, tím mm, kamínkem na vahách, který rozhodne tedy eh, tehdy by to mohl být problém. Ale technicky je to tedy možnost, ale zatím, co to praxi nenastalo, nepředpokládáme, že by se to stalo často vzhledem ke stranickému rozdělení sil v Evropském parlamentu, tak si myslím, že toto nepředstavuje až tak zásadní problém, jak by to mohlo vypadat. Zde máte také kontakty na mě, budete-li mít zájem o tuto problematiku více. Já jsem zdůraznil to nejdůležitější. Sledovali jsme dlouhodobý trend, který se za poslední čtyři roky výrazně zrychlil a ukázal, ukazují se různé typy diferencované integrace, e, změny v jednotlivých sektorech a také vidíme změny v oblasti posílené spolupráce s tím, že ta spolupráce nabírá nových forem. Smlouvy mimo EU, e, legislativa uvnitř běžného právního rámce a to je něco velice důležitého, co se také mění. To všechno jsou aspekty, které musíme mít na paměti. A na úplný závěr bych rád ještě zdůraznit, že parlament by měl uvažovat o tom, jak se zhostit vlastní úlohy k posílení spolupráce. Z právního hlediska Posílená spolupráce může eh, začít teprve tehdy, až ji iniciuje skupina států a teprve až bude parlament konzultován, může ji schválit. Není ale nic, co by bránilo parlamentu v přijetí usnesení a prosazování posílené spolupráce na veřejnosti. Nic parlamentu nebrání, aby takto postupoval systematicky. Tento výbor spolu se specializovanými výbory výbory by pak mohl na základě nových pravidel, včetně pravidel procesních, by pak mohl pravidelně hodnotit, zda se chce zasazovat o posílenou spolupráci eh, ruku v ruce s takovými procesy v členských státech. Vím, že některý z řečníků právě tuto spolupráce posiluje jakožto důležitou pro členské státy. Pokud taková iniciativa nenastane, parlament by mohl alespoň zastat politickou úlohu v tom, že bude apelovat na členské státy, hledat cesty, eh, kde eh, byla slepá ulička, kde to nebylo vyřešeno, například status soukromoprávní společnosti, eh, právní předpisy v oblasti nediskriminace na základě zdravotního postižení, sexuální orientace a podobně. Vůbec princip nediskriminace, to je příklad, kde v 630, posledních 630 hodinách Eh, v úřadu, že je čas na posílenou spolupráci právě tady, ale samozřejmě před vypršením mandátu nemá komisařka příliš velký vliv. To je logické, ale to je něco, čemu by se mohli věnovat noví komisaři, paní Jourová, pan Timmermans a další. A právě tato systematická revize eh, a přehodnocení zda by právě posílená spolupráce v těchto oblastech měla smysl. A komise by mohla také reagovat. Já neříkám, že by všechny instituce měly nutně spolupracovat, eh, ale zcela jistě je to téma, které by měl každý orgán přehodnotit. A díky tomu bude možné posílenou spolupráci používat častěji v praxi. Právě může také docházet k integraci mimo právní rámec rámec EU s tím, že pak se úloha parlamentu může snížit co do významu. E, pro instituce jde o politiky, které mohou provádět některé státy společně, třeba 15 nebo 20 států se může rozhodnout je provádět e, v rámci e, právních předpisů EU. To je také něco pro parlament k zamyšlení. Děkuji. Děkujeme. Dobré dopoledne vám všem přeji z prezidentského křesla. Pokračujeme v našem programu, protože máme trošku spoždění a nyní to bude příležitost. Samozřejmě, že my chceme ještě mít možnost eh, debatovat o všech těchto věcech. Vy jste rovněž se zmínil o zásadních problémech celého tématu. A nyní poslední vystoupení celého našeho dopoledního panelu. Podíváme se trošičku na to, jak to bude vypadat do budoucna podíváme se na možné cesty před, které nám představí pan profesor Carlos Cosa Montero. Podívá se trošku, je to takové kreativní, velice imaginativní imaginativní příspěvek, takže prosím, máte slovo. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Já jsem opravdu nesmírně rád, že jsem mezi vámi nikdy skutečně jsem opravdu nebyl mezi tolika lidmi, kteří se odkazují na mou práci a opravdu panelisté v mnoha případech tomu tak udělali. A většinou v podstatě toto jsou věci, na kterých já pracuji. Já jsem pracoval v konventu, ratifikačním procesu, čili opravdu na věcech, na kterých i váš výbor pracuje. Richard Corbe, například Joe Linen, já bych uvedl jenom pár spolupracovníků. A možná i Artiera Spinelliho bych mohl zmínit který je rovněž jeden z bývalých členů tohoto výboru, čili pro mě je nesmírným potěšením a ctí být ve vašem výboru. Byl jsem požádán, abych se podívala trošku na ten budoucí vývoj ústavních záležitostí. Tím se dostávám na nepoznané pole, trochu z takové luštění čtení z křišťálové koule, jak to bude vypadat do budoucna. Dovolte, abych velice rychle prezentoval takové dilema, dilema budoucnosti. Mohli bychom to říci následovně. První revize smlouvy se, um, se týkala, teda, která se týkala Evropské unie, tam v podstatě v 50. letech jsme viděli asi osm velikých reform, jednotný evropský akt, ovšem bylo tam mnoho jiných eh, snah, Maastrichtská, Amsterdamská, Nis, Nis, Niceská, Lisabonská, Evropská ústava. Čili toto je něco, co v Evropské unii vidíme neustále prostě chceme nějakým způsobem, buď v sekundární legislativě nějakým způsobem eh, to zakotvit a prosadit. Ovšem Zjistili jsme po roce 2005, že již nebyla snaha nebo nebyla ochota po další revizi. Od roce 2009 jsme měli dokonce bohužel dvě revize, ne dokonce jednu. A byly tam nejenom teda tyto dvě úpravy, ale i ad hoc institucionální dohoda. To znamená, no všem naj, hovořilo se o tom, že již nedojde k revizi o, smluv což představuje první část tohoto dilematu. A druhá záležitost, revize eh, smlouvy jsou v rozporu článkem 48, to je mandát jednomyslnosti a domácí ratifikace na základě ústavních pravidel. To znamená, že tato kombinace požadavků Eh, znamená, že další revize smlouvy pravděpodobně, že k ní nedojde. A to je teda veliké dilema. Na jedné straně je to něco přirozeného, všem na druhé straně implementace je nesmírně obtížná. Další alternativy jsou velice komplikované, já to vysvětlím v následujících několika minutách. Dovolte, abych se zmínil o stávající situaci nebo jaké jsou požadavky této oblasti, které zaznívají k problematice revize smluv v následujícím období. Jednak německá strana, která hovořila velice jasným hlasem, oni tvrdí, že došlo k revizi tohoto postoje, ovšem oni vlastně hovořili o tom, že potřebují oddělit politiku Evropské centrální banky, na jedné straně dohledu a monetární politiky, jednak teda prostřednictvím smlouvy a zároveň zvýšit kontrolu nad národními rozpočtovými politikami prostřednictvím ustanovení smluv zapojení rovněž kontraktuálních dohod v oblasti konkurenceschopnosti, tak jak jsme to viděli v dvou balíčku. Velká Británie a její konzervativní strana možná <clears throat> bych to definoval spíše jako postoj britského premiéra, nebo teda i konzervativní strany. Oni hovoří o dvou pošadavcích. Jednak je to možná repatriace pravomocí, především v oblasti sociální a imigrace, pokud je o volný pohyb, nebo dalším prvkem pro revizi smluv by mohlo být něco symbolického, určitý ten, ten, ten formalizovaný závazek k čím dál tím hlubší unii. Ovšem, obecně řečeno, to je ten negativní postoj a v Holandsku došlo jedna k revizi kompetencí, dospěli k závěru, že tyto změny můžeme udělat v rámci stávající smluva, že musí dojít k revizi. A francouzská vláda podobně jakož i jejich premiér, i, před, i prezident jsou proti reformě smlouvy. No, institucionální stanoviska se trošku vákní. Před eh, evropskými volbami bývalá komise hovořila o určitých prvcích, které by mohly volat po reformě, například eh, fond pro eh, pomoc bankám nebo eurobondy. Evropský parlament zatím se ještě explicitně nevyjádřil k této problematice jedno z těchto cvičení nebo jedno z úkolů tohoto našeho dnešního setkání je i položit si otázku, zda je to smysluplné do budoucna taková reforma. Ano, no, čili jak to vypadat? Není to zatím dokončená rozprava, není, je to otevřená rozprava. Jaké jsou O, o, jaká jsou omezení v této oblasti stávajících postupů. Je to kombinace několika záležitostí. Jednak je to pravidlo jednomyslnosti. To představuje nesmírně komplikovanou situaci. To je považováno za v podstatě první ústavní politika, pokud jde o ústavní pravidla protože to znamená, že každý by mohl se vyjádřit na radě k, tomu, k této záležitosti. Ústavní teorie rovněž hovorí o praktických problémech spojených s jednomyslností, protože když máte jednomyslnost, tak to v podstatě volá po blokaci čehokoliv, kde je požadován konsensus. Ano, samozřejmě je to demokratické pravidlo, to nepochybně, ovšem v praxi nesmírně obtížné. V rámci našich smluv. Máme zde článek 48, který vytváří situaci hlavy 22. Jednomyslnost může být změněna pouze jednomyslným rozhodnutím. To znamená, že to není skutečně jednoduché, protože by celé toto pravidlo muselo být změněno a to rozhodně nebude jednoduché. Problém jednomyslnosti je spojen rovněž i s veto hráči, počet všech těch hráčů, kteří jsou zapojeni do ratifikace smlouvy. Máme zde několik různých komor, 52 různých komor, které, v různých seskupení, které by mohly zasáhnout do ratifikace v souladu s Měli jsme tam sedm původně těchto komor, Spojený s přenosem pravomoci. Je to opravdu vysoké číslo. Dále je to ústavní a nejvyšší soud, jsou to ústavně nejvyšší soudy, které zasahují a často změní tento proces re, reformy změn na ústavní reformu, což je jiný proces a představuje mnoho různých politických problémů. A nezapomínajme ani na další účast, větší účast občanů, před, prostřednictvím referent, to je nový proces. V minulosti to byl spíše takový zbytkový nebo opravdu okrajový prostředek. Britská vláda o tom hovořila v 70. letech, tak téměř neúmyslně bych řekl, nebylo to nějak vykalkulováno. Poslední věc, na kterou nesmíme zapomenout, která je čím dál tím důležitější, je změna národních většin v různých jednáních nebo v různých etapách jednáních o smlouvách a ratifikacích. To představuje mnoho problémů. Viděli jsme to u Lisabonské smlouvy, ale i v jiných oblastech. Čili narůstající počet hráčů, kteří můžou betovat celý tento proces. Zde na tomto grafu vidíme, jak ta situace vypadá důležitý, je, když se podíváme na tu modrou linii červ, s červenými čtverci, to je trvání v měsících každého ratifikačního procesu a dole vidíme smlouvy. Vidíme, jak se zvyšuje nebo prodlužuje ten ratifikační proces. Eh, Evropské společenství pro obranu, tam, tam vidíme ten, ten, ten, tu proluku, a Evropskou ústavu v nedávném období. Pod, na, když vidíme vlastně počet ratifikujících států, to je ta červená linie, no, vidíme určitou korelaci mezi počtem ratifikujících států a délkou ratifikačního procesu. To znamená, čím delší je tento proces, tím komplikovanější je tento proces, taková je úměra mezi tím a vidíme například v těch několika případech i nemožnost ratifikovat nebo selhání celého procesu. A toto jsou čísla, která tento graf přetavili do konkrétních čísel. Ovšem, podívejme se na další etapu a to je změna ratifikačních pravidel v důsledku krize nebo v období krize. Jak víte, tak v průběhu krize členské státy začaly připravovat například novou dohodu v oblasti fiskální, ekonomické vlády, řízení. A tam v podstatě ratifikace nevyžadovala jednomyslnost. První z těchto smluv nebyla dokonce ani ratifikována. O finan, to byla smlouva o finanční facilitě, stabilitě v této oblasti v mnoha případech to dokonce ani nebylo tím řádným způsobem ratifikováno. Bylo to, nebylo to vlastně ratifikováno. Finanční příspěvky, které poté museli členské státy eh, přispět eh, do tohoto fondu, to tam nebylo úplně jasné. A potom je to fiskální kompakt, evropský mechanismus stability. A zároveň revize článku 136. Tam využívali jiné Mechanismy ratifikace. 130 česká vyžaduje jednak jednomyslenost a zároveň i odeslání na národní úroveň, zatímco fiskální kompakt vyžadoval méně než jednomyslenost 12 17 členských států a v podstatě žádná reference k domácímu ústavnímu procesu. To byla opravdu taková novinka v evropském procesu. A Evropská dohoda o, o stabilizačním mechanismu propojila ratifikaci k, z velikosti příspěvku k tomuto fondu a vyžadovala 90 kapitálu tohoto fondu. Zajímavým prvkem této dohody, pokud je o ratifikaci, je to, že minimální možný počet ratifikujících států byl 8, čili opravdu velice omezené číslo. Což je ale ještě zajímavější, čtyři členské státy to museli ratifikovat, aby to vstoupilo v platnost, protože měli takový obrovský příspěvek. Německo, Francie, Itálie a Španělsko. Čili to by tvořilo takovou asymetrii mezi hodnotou ratifikace a jednotlivými zeměmi, protože smlouva je aplikována poté eh, rovným způsobem na všechny signatáře. I když vlastně to šlo k této anomálii, pokud jde o velikost jejich příspěvek. Čili co z toho vyplývá? Jak to vypadá v rámci těchto nových pravidel? Já jsem vytvořil tyto nové grafy. Ta černá linie je velice zajímavá. To je rovněž otázka počtu ratifikujících států, zelená, délka celého procesu. A vidíme perfektní korelaci mezi tím požadavkem pro minimální počet států a délkou procesu. Čili je to skutečně téměř ideální korelace. No a poté je to ta červená linie. To znamená finální ratifikující Je Tam vidíme ten článek 136, jak se to uplatnilo, vidíme, jak to vypadá na těch, v těch třech liniích. To znamená, čím více států musí ratifikovat, ty smlouvy. U fiskálního kompaktu by teoreticky všechny státy, dokonce i Velká Británie, to ratifikovala, i když to nevyžadovalo jednomyslnost. Tím, že odstraníme jednomyslnost, to v podstatě neznamená téměř jednomyslné ratifikování těchto smluv. A nyní to je ta křišťálová koule, to luštění do budoucna, jaké jsou alternativy, pokud by Evropská unie chtěla revidovat smlouvy. Rád bych se podíval na čtyři různé scénáře. Chcete-li dělit nic v závislosti na článku 48 a formální konstitucionální revizi? Tady na základě toho máme eh, už to, co bylo zmíněno v souvislosti s meziinstitucionální dohodou, takovým neformálním mechanismem ale předvstupní smlouvy mohou být využity k tomu, aby se tyto změny formalizovaly, ale to si myslím, že není úplně ideální řešení, protože není garantována úloha Národního parlamentu podle článku 48 umluvy, ale zároveň eh, je to eh, možnost ke zvážení. Většina vlád s výjimkou Spojeného království a Německa jako, mohou vyjednávat takto a bude království si to takto sjednalo. A většina států dá přednost tomuto neformálnímu procesu. Mám takový dojem, že ta, tento postup dlouhodobě nebude stačit a že bude žádat tedy eh, formální změnu smlouvy a vych Zůstává tady také varianta 2, která si žádá jednomyslnost plus rectifikaci v jednotlivých státech a podmínky s ní související. Máme některé, kteří podporují tuto variantu. Tento mechanismus by mohl být uplatněn konkrétně pro eh, zavedení fiskálního kompaktu do smlouvy o EU, eh, ale nesmíme zapomínat na tento paradox, tedy povinnost zavést fiskální kompakt je externí, nikoli eh, nejde tedy o povinnost vyplývající se smlouvy o fungování EU. Vzniká tedy tedy nový paradox a e, samozřejmě řešení otázka o právnosti e, e, takového postupu s tím, že pokud bychom hovořili o revizi smlouvy v této souvislosti, která by byla zásadní. A nevýhody. Řada členských států není ochotna na tuto změnu přistoupit, konkrétně v případě premiéra prezidenta Francie. Ti oba e, takový přístup zamítli. A ještě důležitý aspekt, jakmile se tato agenda otevře, může mít zásadní dopady. E, například e, nebude pak možné kontrolovat agendu pro tyto revize a takové revize smlouvy budou stále rozšiřovány z hlediska různých aktérů. K těm aktérům samozřejmě patří Evropský parlament. A tímto se dostáváme k variantě číslo 3, což je varianta, která již byla zmíněna před nějakou dobou a to je takzvaný model Penelope. Revize v rámci revize. A to na základě současných ustanovení smlouvy článek 48 k reformě, ale s tím, že se bude současně dodržovat ehm, to, že členské státy, které si nepřejí být součástí nové smlouvy, tu smlouvu mohou ratifikovat jenom proto, aby umožnili ostatním k té smlouvě přistoupit. Z toho vyplývá řada paradoxů. Jednak taková temná oblast, v níž se nachází neratifikující stát. Co to znamená? E, znamená to, že se stáhne z Evropské unie a z evropského dění? A další důležitá otázka, která tady vyvstává, souvisí s tou hlavou 22. Pokud členský stát nemá být součástí nové smlouvy, klademe si otázku, proč má e, souhlasit s ratifikací smlouvy. Opět je to taková hlava 22, e, situace bezvýchodná e, a myslím si, že je to poměrně realistické, že něco takového nastane. A nyní se dostáváme ke čtvrtému scénáři. A mm, to jsou ustanovení mimo e, smlouvy o EU, tedy fiskální kompakt, e, e, evropský mechanismus stability a podobně. Celá jistě i tento přístup má své podporovatele, konkrétně britští konzervativci, to podpo- protože to by tedy snížilo pravomoc jakékoliv britské vlády do budoucna. Zcela jistě uh, Proces přípravy fiskálního kompaktu také byl velkým poučením mimo jiné pro britskou vládu protože eh, reforma článku 48 v tomto smyslu může být zásadní a může tedy vést k to, může se ratifikují smlouvy mimo rámec smluv o EU. A to už je takový precedens. Znamená to, že je to precedens viditelný a efektivní z hlediska toho, kolik států se může do procesu zapojit, jaké nevýhody to má. E, tedy postupně se vytváří takové tvrdé jádro i uvnitř parlamentu. Je to taková posílená diferenciace, jak o tom hovořil kolega v předchozí přednášce. Na závěr tedy beru v úvahu, že kde se pohybuje mnohem větší počet hráčů, je proto složitější jakýkoliv právní akt eh, schválit jednomyslně eh, konkrétně novou smlouvu třeba, proto je potřeba využít dalších právních nástrojů, které se nabízejí. Je také pravděpodobnější, že nové smlouvy Evropské unie budou také využít, eh, využívat nový postup, tedy že budou obcházet formální požadavky systému. Děkuji vám. Děkuji, pane profesore, za velmi zajímavou přednášku. A nyní eh, dáme prostor pro diskusi. Uh, A nejprve dáme slovo paní Spinelli. Máte slovo. Děkuji za vystoupení. Mám dvě otázky. Jednu pro profesorku Moniku Kles a druhou eh, pro profesora Klozu. A pak otázku pro profesora Steva Pírse. Ta třetí otázka. Nejprve začnu tedy eh, ústavními soudy. Když jste popsal, že do značné míry to odpovídá představě, že Národní ústava může jít proti směru integrace, když je integrace vnímána jako nemoudra. Je Může to samozřejmě nastat. Vnímáme určitý odpor ehm, vnitrostátních soudů vůči integraci ale je to taková rezistence vůči hrozbě. Stejný jev poro- můžeme pozorovat u Evropského parlamentu. Eh, ten také se setkává s hrozbou vyprávnění. V souvislosti s tím, že vlády přijímají celou řadu politik, a strategií nikoli na evropské úrovni, ale mimo právní předpisy EU a také mimo vládní linii. Tolik tedy, co eh, vyplývá se soustředění pravomocí, to, co Habermas nazýval federalismem exekutívy. A mě by v této souvislosti zajímalo, jak sledovat tento vývoj, kdy reforma smluv e, probíhá, aniž bychom o tom rozhodli. Tedy varianta čtyři, jak ji popsal e, pan profesor, tedy smlouvy mimo EU, které nejsou kontrolovány národními parlamenty ani parlamentem evropským. Tedy varianta opt-outu, jak ji popsal profesor Steve Pierce. Chci se zeptat, zda je takový trvalý opt-out něco, co se dá představit, vzhledem k tomu, že vyvstává otázka permanentní diferenciace evropského práva. A klademe si také otázku, jak tedy zavést imigrační nebo asilovou politiku, která eh, bývá také často předmětem toho trvalého optautu. A poslední otázka. Euro. Do you think opt-out z, z eurozóny. Domníváte se, pane profesore, že je to možné? Děkuji vám. Děkuji. Promiňte, omlouvám se. Tak, musím požádat vaše pochopení, protože máme už jenom pět minut. Jolajnen, prosím, má slovo. Ano, no, protože máme jen pět minut, tak vlastně to nebude otázka, ale spíše vyvodím své závěry z toho, co jsme slyšeli. To je takový facit, protože mm, s větším diferenciací vzniká méně transparentnosti, kdo tomu má všemu rozumět. Menší transparentnost, ale to, co se nás týká jako parlamentu, eh, znamená to i méně demokratické kontroly a to je naše téma eh, kde bychom měli více o tomto přemýšlet. Jak by se u těchto různých modelů smluv eh, mohla zachovat znovu parlamentní kontrola, jak ji znovu nastolit. Tady jsem slyšel, co bylo navrženo Dobře, náš nápad, naše myšlenka určitě je eh, vzít ty smlouvy eh, a ty smlouvy, které jsou mimo smlouvy EU, dostat je do smluv EU, tak jako to bylo vynuceno v případě fiskálního eh, kompaktu. Pak může existovat přechodné období, s tím bychom se mohli srovnat, ale možností číslo jedna by pro nás bylo tyhle tzv. extra smlouvy, z nich udělat normální unijní smlouvy. A nemyslím si, že budeme mít příležitost hrát roli mimo smlouvy EU. Ehm, budeme vyslyšeni, ale nebudeme mít eh, slovo rozhodovací a to nemůže být žádnou opcí pro parlament. Ale zkrátím to. Jak to bude pokračovat dál? Uvidíme, jestli soudy ehm, do toho půjdou, protože se pohybují na velmi tenkém ledě. Jeden případ eh, z Karlsruhe byl převeden do eh, Lucemburska a smlouvy vlastně neukazují, co se všechno udělalo za poslední tři léta. Tady potřebujeme zlepšené eh, mm, eh, zákony. Eh, je tady princip kontralegem a je to nějak tolerováno, protože nechceme, aby se to rozrostlo do nějaké katastrofy, ale myslím si, že potřebujeme novou smluvní základnu pro měnovou a ekonomickou unii. A parlament přišel s třemi usneseními v posledním období, konvent, a měli, máme tady právo in, vlastní iniciativy. Já si myslím, že v tomto legislativním období eh, eh, budeme používat naš, tohoto našeho práva, protože tak by konvent měl možnost eh, celý ten zmatek, chaos rozstřídit a urovnat s parlamentem, s vládem a podobně a pak z toho vyvodit politické závěry. A konvent pro mě je jedinou metodou, která zaručí transparentnost a mm, dostatečně silnou, která by měla dostatečně silnou legitimaci. Ano, poslední příspěvek, pan um, kolega má minutu. Ano, děkuji. Dvě otázky. Pane Klosa. Řekněme si, že budeme mít dlouhodobější politiku a v této a tady bychom mohli udělat eh, nebo navrhnout důležitou reformu smluv. Mohli bychom pak eh, do toho začlenit občany a zjistit, jestli by bylo možné provést referendum. Eh, a druhá věc. Mohli bychom společně dostat mandát, který by potom byl aplikovatelný na celou řadu reform, ať už jsou to federalistické nebo evropské reformy. Ale moje představa je taková, že nějaká frakce by mohla nabídnout takovouto platformu. A pak by se nám i podařilo mm, takovéto referendum ehm, zorganizovat třeba bychom mohli veškeré ty konflikty týkající se legitimnosti tímto zvládnout. Mm, paní eh, Klaus, Klaus by se chtěl zeptat, jak to vypadá s mezinárodními eh, dohodami. Mm, třeba by to nemuselo být ratifikováno, ne, třeba by to nemuselo nahradit ratifikaci všemi členskými státy, třeba by to nemuselo být všech 28 členských států, které by to ratifikovali, protože to je dost eh, náročný proces. Máme tady mnoho dohod s mnoha zeměmi a proto otázka, jestli by eh, to nebylo jinak možné, jestli je skutečně nutné, aby všech 28 členských států ratifikovalo. Děkuji. A teď předám slovo velmi krátce naším hostům, prosím. Pan Vesels. Ano, rád bych jenom se vrátil k té myšlence iniciativy článek 48. A ano, opravdu to je nové v Lisabonské smlouvě, že Evropský parlament má možnost nastartovat nějakou iniciativu. A mohu pouze vám doporučit, abyste tak učinili, protože by nám to pomohlo um, ušetřit nám práci jako akademikům, a mohla by se tady rozvinout určité myšlenky, je to součást celé diskuze, ale myslím si, že to by bylo užitečné že taky potřebujete většinu členských států pro toto prostou většinou členských států. E, takže pokud přijdete s takovou iniciativou, kterou rozjedete, musíte zvážit, které jsou klíčové aspekty, tak abyste získali většinu členských e, států pro to, aby se začalo s takovým procesem. A pak uvidíte, e, že tady budou různé scénáře, ať eh, už konven nebo ústava, eh, Evropská ústava, eh, pak budete mít spoustu kontroverzních dvostojů, než jste měli v případě první konventu. Ale myslím si, že tady by měl být Evropský parlament začleněn. Mohu toto jenom podpořit i s ohledem na mu velmi omezenou radu, kterou tady mohu poskytnout. Já bych byl připraven pro různá řešení tento výbor speciálně by měl jít v tomto kupředu a měl by přijít s tou myšlenkou a podívat se na to, jaké jsou mm, možnosti. Někdy mm, musíte vytvořit rámec pro takovéto ideje, které ne vždycky e, musí být na pořadu dne, ale třeba mohou mít dlouhodobější dopad. E, řada našich studií, a já si myslím, že ostatní kolegové to podpoří, e, třeba návrh Spinelli 48 toho to jednotný ruský zákon ne, ne, ne, se to, na, to, to nedržel. A když se podíváte na ostatní smlouvy, tak ten, ten návrh Spinelliho, ten je zakotven v řadě smluv. To znamená, musíme přemýšlet v dlouhodobější perspektivě, možná za rámec další vole. Děkuji. Paní Klas? Ano, odpovím na otázku ehm, Spinelliho a pak předám slovo ehm, kolegovi Karlo Klosovi. Myslím, že to byla otázka na nás oba. Tedy Otázka, proč ústavní soudy mm, reagují tak, jak reagují a, reagují a proč jsou jaksi vyprazňovány eh, a ta, ta paralela s národními parlamenty. Ano, eh, tady je paralela eh, v tomto, ale myslím si, že rozdíl, musíme dělat rozdíl v postavení národních ústavních soudů v případě pozměňování smluv ale v dobách, kdy se, v době, kdy se pozměňují smlouvy, tak ústavní soudy jsou naprosto mají volné ruce a mohou zablokovat ratifikaci. Mohou říct si, toto by bylo eh, protiústavní, protože tady nejsou žádné závazky vyplývající z mm, eh, zákonu EU. Je to zvláštní, nikdy takhle neučinili. To znamená, žádné pozměnění smlouvy nebylo zablokováno ústavním soudem, ale v dobách, kdy se pozměňovaly smlouvy, mohou uvalit tyto, přijít s těmito novými podmínkami a říct, jak by Evropská unie měla eh, konat pod hlavičkou této smlouvy. A eh, někdy to tak dělají, protože opravdu mají pocit, že by měli eh, kompenzovat ztrátu národní demokracie nebo role národních parlamentů. Ale když se pak podíváte na celkový obrázek, tak tady mám trošku problém s národními ústavními soudy, že by měli tedy nahradit nebo si myslí, že nahrazují eh, národní demokracie a národní parlamenty a pak rozhodnou za celou Evropskou unii eh, jedno, jednomyslně. Eh, to je pak jednomyslný postup a ten se mi zdá být problematický, ale možná by Carlos mohl k tomu něco dodat. Ano, děkuji. Děkuji, pane kolegom. Teď máte, máte minutku. Ano, pokusím se stručně. Tak, otázka eh, není konkrétně, zda ústavní soudy eh, jsou eh, jakou roli hrají, ale myslím si, že bychom měli chápat tuto otázku v trošku dlouhodobější perspektivě. To je proces určité mutace ústavních soudů v Evropské unii. Jsou tady hluboké změny, co se týče pravidel ústavních soudů, jsou tady fiskální, fiskální makroekonomická zpráva Ehm, hlavně tedy máme tady sekundární legislativy Evropské unie, six-pack, two-pack a e, pak jsou tu národní ústavní, ehm, reformy ústavní soudu a v případech, jako je moje země, kdy demokratická kvalita těchto reforme, reform ehm, není jednoznačná. To znamená, máte tady zásadní e, pravidla, e, Eh, aniž by je provázely demokratické procesy. Já myslím, že tak se na to musíme dívat. A reakce ústavních soudů samozřejmě je něco, co musíme očekávat a jsem překvapen, že eh, jsme ještě v tak dobré situaci, ale máte pravdu, že jste eh, na to poukázala. Možná bych pochybnil eh, otázku eh, pana kolega, co se týče ratifikace mezinárodních smluv, protože mm, významnou součástí těchto smluv mm, byly by mezinárodní obchodní eh, smlouvy nebo dohody a mm, nemám žádné tady konkrétní stanovisko k tomu, ale je pravda, že to dáváte do souvislosti s velkými změnami v Evropské ústavě, ale tady máme, tady se vytváří určitá určité pravidla eh, toho, co znamená skutečná ekonomická, eh, ústava ekonomické eh, unie. Myslím si, že tady musíme být silný demokratický podporu. To znamená, je trošku se zdráhám vám k tomu něco konkrétně říct. Myslím si, že na konci Tady budeme mít dodatečný mechanismus kontroly, doplňkový a v případě eh, TTIP. To je jeden z případů, kde nesmíte zapomínat na to, že když se eh, díváte na tyto kontroverzní postoje, tak si uvědomte, že ty by se do budoucna mohly v rámci těchto smluv také objevit. Druhá otázka se týkala evropského referenda velice krátce. Nemyslím si, že je to vůbec proveditelné a nemyslím si, že by to byl legitimní návrh. Ono to není proveditelné, protože máme některých zemí, eh, zem, země, kde je to, mm, eh, ten status ústavní soudu je zvláštní, Německo eh, a jiné, ale Nizozemsko třeba provedlo referendum v roce 2005 ale pro ostatní země, jako je třeba Belgie, to by asi bylo trošku obtížnější toto zavádět. Ale eh, na druhé straně, a to si myslím, že je velmi důležité, i když máte většinu občanů eh, v Evropské unii, kteří by byli ve prospěch eh, pro takové návrhy, jak můžete nechat rozhodnout tuto většinu? to znamená třeba řečtí občané, by vždycky bylo, byli v tomto menšinu v Evropské unii. Myslím si, že mm, evropské eh, referendum by asi nebylo tak skvělou myšlenkou, jak si mnozí myslí. Nemyslím si, že by to bylo řešením. Nejlepší řešení by bylo znovu zvážit princip jednomyslnosti. To je klíčový prvek. A každá země, která učiní toto rozhodnutí, má svrchovanou možnost to tak učinit a neměla by eh, externalizovat přenášet tato svá rozhodnutí na jiná země. Toto je jádro celé věci. Promiňte, že jsem to řekl tak eh, napřímo. Děkuji, doufám, že budete mít pochopení, protože Eh, máme omezený čas. Eh, chci poděkovat eh, tlumočníkům za jejich pochopení. Ještě půl minutky na poslední slovo pana Pierce. Ano, již máme trvalé optauty v oblasti vnitra spravedlnosti, posílené spolupráce, státy jako Švédsko jednají, jako kdyby ten optaut měli třeba změnové unie, nikdo to nespochybňuje. A pokud jde o otázku, zda je možné vůbec udělat takový optaut z euro, otázka zní eh, pro současné členy EU, je to z prvního hlediska nemožné. Pokud by se to stalo v praxi, muselo by dojít k retroaktivní novelizaci smlouvy, ehm, jinak by to byl právní ekonomický chaos, ale z právního hlediska je to krok, který by musel být přijat. Děkuji vám mnohokrát, eh, děkuji všem expertům za vystoupení, eh, která byla velmi zajímavá. A jenom připomenu našim kolegům, že dnes odpoledne eh, budeme ve workshopu pokračovat po výměně názorů s panem Timmermancem v 15 hodin a těšíme se na vás. Děkuji.